Milí kolegové, dovolte mi, abych co nejsrdečněji přivítala pana místopředsedu komise France Timmermanse na strukturovaný dialog v našem výboru. Vzhledem k vaší horizontální zodpovědnosti za udržitelný rozvoj bychom si rádi poslechli eh, něco o všeobecném přístupu komise k udržitelnosti a především by nás zajímaly plány komise, pokud jde o provádění udrž- eh, cílů udržitelného rozvoje, a to jak ve vnější, tak ve vnitřní politice EU. Jak víte, parlament, respektive delegace složená eh, ze členů výboru pro rozvoj a pro životní prostředí, se zúčastní politického fóra na vysoké úrovni OSN, které se bude konat v červenci a tam tedy se bude hovořit o eh, cílech udržitelného rozvoje a o konferenci o oceánech. Vzhledem eh, k charakteru tohoto návrhu bychom také rádi slyšeli něco o návrhu týkajícím se eh, plastu na jedno použití a také o akčním plánu o oběhovém hospodářství. Pokud jde o interinstitucionální vztahy, tak je tu velmi pačlivá, palčivá otázka aktů v přenesené pravomoci a prováděcích aktů. Týká se to například uh, geneticky modifikovaných organismů, emisí z aut a je to eh, v některých legislativních aktech velká překážka dalšího pokroku. Ráda bych vám tady poděkovala za to, že jste dnes mezi nás dorazil. Pane místopředsedo, budete mít slovo, abyste mohl přednést úvodní komentář a následně budou mít možnost eh, vznést svoje dotazy ko eh, koordinátoři a následní ostatní členové výboru. Děkuji, paní předsedkyně, vážení členové výboru, dámy a pánové. Mandát tohoto výboru zahrnuje i objava, oběhové hospodářství, udržitelnost a to znamená, že eh, jde o to, abychom tedy dobře implementovali pařížskou dohodu. Já si myslím, že to je jedna z největších výzev naší doby. Já si myslím, že je tady potřeba, abychom tedy vytvořili rovnováhu mezi ochranou životního prostředí a také zlepšení našich životních podmínek, ale zároveň přitom nesmíme na nikoho zapomenout. Pokud chceme v této věci pokročit, potřebujeme synergii Eh, mezi různými programy. Když nebudeme řešit klimatické změny a její dopady, udržitelný rozvoj zkrátka nebude dosažitelný. A pokud chceme dosáhnout cílů udržitelného rozvoje, tak by to prakticky bylo nemožné. Eh, komise letos představí reflektní dokument, který se bude týkat udržitelné Evropy do roku 2030. Je to součást diskuze o Evropě 2030. A také bychom rádi poukázali na to, že ve víceletém finančním rámci chceme tady posílit eh, klimatické aspekty v celém rozpočtu. Chtěli bychom tedy zavést takové nástroje, jako je například nástroj pro regionální rozvoj. Kromě toho chceme také mobilizovat eh, soukromý kapitál, udržitelné investice. Komise také předložila celou řadu návrhů, které se týkají udržitelného financování. To bylo minulý měsíc. Mám pocit, že akční plán pro oběhové hospodářství, které jsme při, který jsme přijali v prosinci roku 2015, mám pocit, že je to úspěch a je to dobrý příklad toho, čeho společně můžeme dosáhnout. Více než 85 opatření už byla splněna Silná spolupráce mezi jednotlivými evropskými institucemi, především s Evropským parlamentem a s vaším výborem, eh, představovaly výrazný posun v legislativě, například eh, pokud jde o legislativu o odpadech, která byla schválená v Dubnu. Doufáme, že tedy budeme se stejným nadšením přistupovat i eh, k další legislativě, k té nejaktuálnější, například k legislativě týkající se plastů na jedno použití, protože tady je důležité, abychom tedy sladili ekologické požadavky a eh, praktické praktický život občanů. Evropská unie tady hraje vůdčí roli při tomto přechodu. My musíme vytvořit zlatý standard, což je, bude nepochybně dobré pro životní prostředí, ale zvlášť dobré to bude pro naše hospodářství a také pro naši budoucí konkurenceschopnost. Naše strategie v oblasti plastů a e, oběhové hospodářství, to obojí představuje vizi, díky níž by naše, e, náš průmysl v oblasti plastů měl být inteligentnější a konkurenceschopnější na eh, světové úrovni. Nyní je to tak, že pouze 6 eh, plastů je recyklován. No a já si myslím, že díky strategii eh, bude ta recyklovatelnost mnohem vyšší. No, recyklované plasty budou více integrovány do produkčního řetězce a budou také vytvářeny nová, vytvářena nová pracovní místa. My si musíme uvědomit, že každý den, kdy v tomto ohledu nic neděláme, představuje velké náklady. Základní záměr naší legislativy je naprosto jasný. My se budeme prostřednictvím různých opatření eh, snažit o to, aby zmizel plastový obchod, eh, obpad z našich moří a pobřeží. Já si myslím, že dohromady Eh, bych se nám mělo podařit postihnout zhruba 70 všech mořských odpadů. My budeme zároveň hovořit, eh, jednat o tom, jestli tu jsou nějaké další eh, alternativy. Pokud chceme, aby nám lidé napomohli v realizaci tohoto chodu, te, tak zároveň musíme zjednodušit jejich život. My jsme tedy Eh, zavedli zákaz některých plastových eh, výrobků na plážích. Já si myslím, že tyto odpady mají dobré alternativy, které jsou udržitelné. V určitých eh, záležitostech je potřeba tedy zavést řádné označování, musíme také zvýšit propagaci, musíme zavést dobrovolné akce a posílit eh, systém zodpovědnosti pro externí aktéry. A také musíme myslet na náklady na čištění, které v tuto chvíli tedy platí veřejné úřady a daňové, daňoví poplatníci. Kromě toho uh, hovoříme například o tom, že by byl eh, propojen, propojeno víčko lahve se samotnou lahví a také o podobných opatřeních. Chceme, aby výrobci měli větší odpovědnost a díky tomu se nám snad podaří zajistit, že budeme lépe eh, zvládat eh, likvidaci plastických odpadů. Já se tedy velmi těším na vaše návrhy týkající se tohoto eh, konceptu a doufám, že se nám podaří celou záležitost dokončit do konce tohoto legislativního období. E, tato opatření se setkává s velkou podporou a proto by bylo velkým, velkou ostudou, pokud by se nám to nepodařilo dokončit do příštího května. Já si myslím, že právě toto by mohlo být jedním z těch, z těch nejzajímavějších témat e, před evropskými volbami, pokud se nám to podaří dokončit. To znamená, že vás prosím, abychom nestráceli čas. Ale nyní se e, pojďme pojďme podívat na probíhající jednání o nařízení o e, hnojivech. Musíme si uvědomit, že celá ta záležitost je tedy cirkulární. Malčes. Dnes je to tak, e, že, se, e, že zůstávají um, rezidua plastů na půdě. Je důležité je všechny uh, Ehm, odstraňovat. Takže je možné, že v budoucnu zde budou biorozložitelné plasty. Nejprve je důležité, aby zde ehm, tyto ehm, Jde o to, že tyto plasty jsou biologicky rozložitelné, ale pouze za určitých okolností. A pokud se nedostanou do žádného prostředí, tak tam se nedokážou rozložit a naopak ještě vytvoří eh, problémy navíc. Závěrem chci říci, že si myslím, že dnes je jasné, že dlouhodobé náklady na ničení životního prostředí budou mnohem horší než krátkodobé náklady, které souvisí s legislativou. A když si přečteme zprávu Ekonomického fóra o životním prostředí, tak vidíme, že 7 z 10 škod je přímo um, souvisejících s životním prostředím. A životní eh, politika životního prostředí nestačí na ochranu životního prostředí, nestačí pouze hovořit třeba o čistém ovzduší, musíme zároveň hovořit o dopravě. Když chcete biologickou rozmanitost, musíte se řešit také zemědělství. Pokud chcete eh, řešit plasty nebo eh, odpady, tak musíme přemýšlet o tom, jak produkujeme a jak spotřebováváme. To znamená, je zapotřebí nové spolupráce, nové aliance, pokud chceme opravdu, aby udržitelné myšlenky byly realitou. Já skutečně doufám, že se chopíme tohoto, mm, této chvíle a že budeme i nadále v tom pokračovat, jak ta budoucí komise, tak ten budoucí Evropský parlament. A nakonec ještě několik komentářů. Všechny věci, které eh, souvisejí s agendou, jak velké, tak malé, Mm, jsou zde určité obavy, že to vlastně nakonec povede k deregulaci, ke snižování standardů v ochraně životního prostředí. Ale já si myslím, že jsme všem prokázali, že se něčeho takového nemusí bát, protože jsme dosáhli pokroku v mnoha oblastech. Ukázali jsme, že to je významné oblast a že je to také zásadní pro evropskou ekonomiku. Evropa může být lídrem. Dnes dopoledne jsem se setkala se zástupcem Kanady, OSN, Číny a i tam Ehm, je mm, lídrovství Evropské unie považováno za něco vítaného a velice slibného. Děkuji vám za pozornost. Děkuji. Nové formy spolupráce. To jste teď zmiňoval a to také zmiňujeme i s kolegy zde v Evropském parlamentu, protože opravdu to jsou témata, která nelze řešit odděleně, mm, pokud chceme nalézt cestu vpřed. A co se týče těch malých nebo těch malých věcí, o kterých jste hovořil, já si myslím, že ty plasty nejsou tak malá věc, že tam um, to bude nakonec něco velkého. A skutečně se těšíme s vámi na spolupráci v této oblasti, aby Evropská unie v tom měla dobrý výsledek. Nejprve zde mám obecní tradiční seznam buď přímo koordinátorů nebo jejich zástupců, kteří se hlásí o slovo a nejprve pan Líze dvě minuty, prosím. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně, děkuji vám, pane místo předsedo. Dovolte, abych nejprve vyslovil své zadosti učinění, že jsme v posledních letech dospěli k dobré spolupráci mezi naším výborem a vámi. Na začátku jsme měli trochu potíže kvůli diskusi o, obchadech, o odpadech, promiňte, ale zatím si myslím, že nakonec se nám podařilo to vyřešit. Já se chci zeptat na jednu věc a sice týká se to obecných kompetencí a způsobu práce komise. Právě teď, v minulých týdnech, jsme projednávali celou řadu návrhů, které jsme dostali s prozbou komise, abychom tyto složky uzavřeli ještě před volbami do Evropského parlamentu. To je takřka nemožné už vzhledem ke kapacitě tlumočníků při vyjednávání trialogů. A rád bych vás poprosil, abyste také vašim kolegům a kabinetu vyřídil, že prostě nemohou, že komise nemůže vyvíjet takový tlak na parlament. Dva zpravodajové nám sdělili, že eh, lidé z komise, z kabinetu řekli, že už není třeba konzultovat zúčastněné strany, jakož i poslance. A je tedy důležité, abychom my si vytvořili svůj vlastní názor stejně tak jako lidé, jako zúčastněné strany, které chceme skonzultovat, než zpracujeme naše návrhy. Druhý bod, který s tím bezprostředně souvisí, komise má takový nápad. Zatím to tedy oficiálně nebylo schváleno, ale říká se, že teď teda se končí se všemi návrhy, což ovšem povede k tomu, že dva roky e, nebudeme schopni jednat i vzniknou-li nebo máme-li významná témata, která by byla důležitá předložit k jednání Rady a parlamentu, protože do konce funkčního období komise tedy už asi nedostaneme nové návrhy. To znamená, že za druhé nová komise by si musela nechat čas roka půl, než se vytvoří vlastní názor a než dojde k tomu, o jakých návrzích by se mělo diskutovat. Čili za prvé, už jsem vám jednou řekl, a my se o tom rozhodneme ještě jednou ve výboru a přitom už se to rozhodlo na plenárním zasedání a to je rozvoj nových antibiotik pro lidi, pro občany. Prosím pěkně, začněte už s hodnocením dopadu a předložte nám konečně něco konkrétního, abychom mohli co možná nejrychleji o tom jednat. Třeba, že to možná neukončíme v tomto období. Děkuji mnohokrát. Děkuji mnohokrát. A nyní za SAD pan Pauluči na dvě minuty. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Pane místo předsedo, velice nás těší, že komise reagovala na naše výzvy. Došlo k předložení celé řady legislativních návrhů. A e, když to, kdyby se to bývalo tak trošku po pořádku projednávalo, zabránilo by se nadprodukci a z hlediska krátkých lhůt bude nesmírně obtížné zlepšit texty zejména ty jednorázově používané plasty, eh, to je oblast, eh, kterou zpracovávám já. My to musíme projednat alespoň do prvního čtení v našem legislativním období. A eh, vy, doufejme, nás v tom podpoříme, jo, o tom ani nepochybuji, ale k tomu se chci zeptat na dvě věci. Komise zadala v předpisu 10 let, protože je zapotřebí ještě vyčkávat výsledku výzkumu a podniky se musí přizpůsobit. Nemyslíte si, že by se to mělo trošku urychlit? A u některých způsobů zboží E, například v příloze A se počítá se snižováním, e, že by to měly jednotlivé členské státy definovat a propočítávat, ale v tom případě budeme potřebovat také bezpečné a jisté údaje mít pro to, abychom mohli celé téma zpracovat, abychom se mohli domluvit. A Pane komisaři, nedomníváte se, že tady je třeba ještě zlepšit ten text eh, v rámci přechodu potom k cyklickému či oběhovému hospodářství a jeho monitoringu, protože co tady nabízí komise se nám nezdá být dostatečné. Co se týče spotřeby surovin, ani taková ta zelená výběrová řízení a tady si myslím, že indikátory by měly být ještě vylepšeny a přizpůsobeny. Tady, pane komisaři, bych rád věděl, co si k tomu myslí, co si o tom myslíte. Děkuji. A nyní paní Višněvská. Paní předsedající, paní komisařu, přijente... Děkuji, paní předsedkyně, a zdravím vás, pane komisaři. V loni, v červenci, Parlament přijal zprávu, ve které šlo o udržitelný rozvoj a o cíle udržitelného rozvoje. V té zprávě jsme formulovali tři pilíře, tři oblasti sociální, ekologickou a hospodářskou. Jde totiž o to, že eh, udržitelnost je spjatá i se sociálními a ekonomickými dopady a že potřebujeme tedy spravedlivý přechod. Konference stran 24. konference stran v Katovicích se blíží, potřebujeme dlouhodobou strategii a v této souvislosti máme konkrétní otázku. Jak vidíte vzájemnou souvislost těchto tří aspektů? Sociálního, hospodářského a ekologického, environmentálního, protože jsou tu e, oblasti, které do značné míry závisí na uhlí, například Slesko v Polsku. A Ráda bych se tedy zeptala, jestli lidé mohou počítat z dlouhodobého hlediska s vaší podporou. A kromě toho jde o emise CO2 v oblasti dopravy. Ty by se měly snížit. A já bych se ráda zeptala, proč Evropská komise v této oblasti, tedy v oblasti dopravy, neprovedla detailní analýzu. Proč něco takového nepředstavila? tak, aby bylo zřejmé, co to znamená pro členské státy, kde je HDP na hlavu poměrně nízké. Nabízí se také otázka, jak chcete na pomoci chudším členským státům v oblasti elektromobility, či zda budete pouze pasivně vyčkávat. Děkuji. Děkuji. A nyní paní Rýs jménem ALDE. Děkuji, paní předsedkyně. Já jsem <laughs> nevěděla, že okamžitě si budu muset vzít slovo jako koordinátor, ale vzhledem k tomu, že tady mám tu možnost, promluvím stejně tak jako kolegové, se chci připojit k tomu, co řekl pan Líze. Eh, eh, občas jsme tak trochu zahrnováni eh, návrhy komise, teď například myslím na endokrinní disruptory a další problematická témata a mm, máme to dokončit do konce tohoto mandátu. A to znamená, že my musíme prostě nějak smrskávat čas a bychom na tom pracovali. A co se týče otázka jedří, jediného používání, jednorázového používání plastu. No tady musíme konzultovat zúčastněné strany a ty e, vyjadřují prostě své obavy, že nemají příležitost nebo dostatek času, aby artikulovali své postoje. To tedy podepisuji. A pane místo předsedo, chci se vás také zeptat na to, že koncem srpna budeme moci vstoupit do eh, jádra toho textu, který nám navrhujete, ale podívejme se na globální světovou dimenzi tohoto návrhu. My známe všichni ta čísla, tady jsou příšerná škody způsobené plasty eh, na ekosystémech, to eh, znamená miliardy, miliardy dolarů ročně. Někteří experti varují, že dokonce kdyby se stoprocentně recyklovali plasty v Evropě a ve Spojených státech, že by to vůbec nic nezměnilo, eh, když se podíváme na globální úroveň. Chtěla jsem si vyslechnout pana komisaře, pana místopředsedu, Jakým způsobem vy budete artikulovat tento způsob, já bych to nazvala plastové diplomacie, jak dospět k boji proti změně klimatu a jak udržet náš leadership, naše vedoucí postavení, jaké k tomu máme nástroje? Thank you very much. Now uh, on behalf Nyní za zelené paní Oken. Děkuji, velice děkuji paní předsedkyně. Děkuji, pane komisaři Timmermansi, zejména za to, že jste trošku povýšil ty plasty z těch drobností na ty důležité věci. To byla opravdu jedna z takových eh, hlavních úspěchů tohoto funkčního období eh, Evropského parlamentu. A také, jak jste sám říkal, byl to i velký úspěch pro komisi. Eh, takže se konečně můžeme dostat k nějaké konstruktivní debatě o těch plastech. Ale ještě předtím bych ráda řekla jednu věc. Tato iniciativa Better Regulation, lepší právní úprava, má jeden špatný um, efekt. To znamená, že vlastně nelze vůbec um, zakázat ty takzvané OXO. A teď nám slibujete, že zde bude komplexní zákaz těch uh, Eh, oxorozložitelných eh, plastů. Teď probíhá velice agresivní kampaň kvůli těmto plastům v jiných částech světa. Pokud se třeba používají mm, na určité účely, tak tam to může být zvlášť škodlivé. Takže my bychom měli opravdu tyto druhy plastu zakázat, měly by to být a měli bychom být velice obezřetní i ohledně těch biologicky rozložitelných plastů, protože se dostávají do životního prostředí a trvá to um, hodně času, než se rozloží. Sice tedy to netrvá už tolik času, ale stejně. To znamená, měli bychom být velice obezřetní, abychom pouze nenahradili ty tradiční plasty těmi biorozložitelnými a speciálně by si, bychom si měli dávat pozor na ty oxobiorozložitelné plasty. V roce 2017, v loňském roce, pan Juncker oznámil, že zasedne ke stolu a podívá se ještě na otázku v subsidiarity. A pak jsme slyšeli, že generální ředitelství Sante připravilo návrh, kterým silně zasáhne právo ochrany životního prostředí v EU. Oni chtějí denacionalizovat Eh, schvalování pesticidů a DMO, což je ale šok, protože už teď je naprosto um, obtížné, strašně obtížné regulovat pesticidy. Máme zde mnoho pesticidů, insekticidů, mnoho jich eh, působí vlastně i na včely. Všechno to spadá do té kolonky pesticidy. A pokud se to přesune na národní státy, pokud pouze národní státy za to budou odpovědné, tak vlastně už zde nebude ta legislativa tak eh, z té evropské um, úrovně. To znamená, bude to mít eh, dopad třeba i na udržitelnost, na čisté vody a tak dále. Takže já na vás apeluji, prosím vás, a nesouhlaste s tím, buďte proti a zastávejte se toho, aby zde bylo celounijní právo, celounijní zákon, abychom eh, zabránili škodě způsobené pesticidy. Dobře, takže tím jsme zakončili první kolo. Pane místo předsedo, prosím, můžete zareagovat. Velice děkuji. Já se pokusím ze všech sil co nejlépe položené dotazy zodpovědět. Některé otazy jsou hodně technické, takže na ně částečně odpovím a částečně vás také odkážu třeba na jiné kolegy nebo jiné komisaře, pod, něch spadá, pod jejich portfolio spadají ty dotazy. Takže nejprve začneme věci, které opravdu považujeme za urgentní. Za prvé, komise rozhodně nechce vystavit parlament nějakému zbytečnému tlaku ale zároveň pevně věřím tomu, že, máme, že nám už zbývá opravdu jen málo času. A přitom máme na stole ještě mnoho fasciklů připravované legislativy, eh, je to na komisi, něco je na radě. A pokud se máme být schopni podívat našim voličům do očí, až nastanou volby příští rok, tak bychom měli mít v ruce něco konkrétního. Pokud za nimi přijdeme s nějakými konkrétními úspěchy, s konkrétní legislativou, tak to rozhodně na ně učiní lepší dojem, než když budeme říkat o tom, no tak sice komise udělala skvělý návrh, ale teď to leží někde v parlamentu nebo na komisi nebo mm, na radě. Protože eh, naši voliče to nerozlišují, eh, kdo to třeba zdržuje nebo kdo, komu, kdo odvádí dobrou práci, kdo dělá špatnou práci, nerozlišují mezi komisí, radou a parlamentem. Vidí to jako jednotlivý celek. A z toho důvodu mý kolegové s kolegy a komisařů považují za naléhavé, abychom hodně věcí dokončili do konce našeho mandátu. Neznamená to, že tam bude nějak mnohem více návrhů, ale znamená to, že si eh, velice silně uvědomujeme, že pokud některé věci Eh, nezačneme řešit teď hned, tak se, tak se těžko eh, stihnou dohodnout ještě během tohoto legislativního období. To znamená, potom eh, by to zůstalo až na ty další komise a na další parlament. Takže já nechci, abychom připravovali nové návrhy, ale apeluji, naléhavě apeluji na všechny kolegy komisaře, aby se třeba účastnili osobně trialogu, aby se účastnili těch diskusí, aby ze všech sil se přičinili Mm, že k tomu, aby nás někdo pak nemohl obvinovat z toho, že my jako komise jsme tomu nevěnovali tolik energie, kolik jsme mohli. A co se týče Evropského parlamentu, no tak vy samozřejmě máte volný mandát, eh, zpravodajové a tak dále. Ale chci vám říci, že nakonec, eh, pokud eh, některé věci nedokončíme, pokud se nám nepodaří přinést výsledky, tak nakonec budeme obvinováni všichni společně. Teď antibiotika. Mysleli jste konkrétně problém s antimikrobiální rezistencí? V loňském roce jsme přijeli takzvaný plán Jedno zdraví, to znamená strategický přístup eh, k farmaceutikům, což je právě jedna z takových, nebo to je jedna část tohoto plánu Jedno zdraví. Ehm, a jde o to, že eh, ty antibiotika, která se používají k léčení lidí i zvířat, už se nacházejí ve vodě, vytvářejí různé rezistentní bakterie, houby. Mm, to znamená, musí se také třeba eh, jiným způsobem ošetřovat odpadní vody. Navíc si myslím, že zrovna dnes budete hlasovat o příslušné zprávě. Evropský akční plán jedno zdraví. Je zde mnoho eh, pozměňovacích návrhů, které třeba kritizují poměrně dlouhou dobu eh, přípravy této zprávy. Myslím si, že o tom máte hlasovat v září na plenárce. Takže chceme strategický přístup k léčivům, ale zároveň připouštím, že je to velice složité, nesmírně odborné, musíme vést konzultace s celou řadou zúčastněných stran, abychom zaručili to, že eh, dosáhneme toho dobrého cíle. Nyní hm, ukazatele. My zde hm, chceme mít takový lehký přístup. Eh, indikátory nebo ukazatele budou měněny a pozměňovány, pokud bude zapotřebí, jinak soustavně mohou být pozměňovány. Dále cíle pro snižování předmětů na jednorázové použití. Tady si musíme ještě vypracovat metodiku. Ale pokud se nemýlím, tak to, co jsme teď předložili, to, co teď leží na stole, vychází z našich nejlepších znalostí a je to založeno na nejkvalitnějších údajích, které jsou dnes k dispozici. A pokud se nemýlím a pokud eh, to dobře vnímám, tak se domnívám, že věda a trhy se ale v této oblasti vyvíjí mnohem rychleji, než jsme očekávali. Takže je jasné, že se, na to, že se tomu vývoji budeme muset opět přizpůsobit. Teda tlačíme na trhy, tlačíme na vědu. Mysleli jsme si, že už jsme dotlačili až k jejich limitům, ale uh, asi to vypadá, že ty limity jsou někde jinde, protože se to všechno vyvíjí velice rychle. Je tam nějaký zájem, jsou tam nějaké finance. Ale pokud zde bude jasná a nespochybňovaná metodika, tak mm, si myslím, že to přizpůsobení novému vývoji bude jednoduché. Takže, pane Pauloči, myslím si, že v tomto směru můžeme všech urychlit, pokud, bude, pokud to bude zapotřebí. Dále, do, ptali jste se na mě, zda je vztah mezi ekonomikou a životním prostředím, mezi ekonomickými a environmentálními aspekty. Samozřejmě, uh, pokud chceme zlepšit životní prostředí, snaha zlepšit životní prostředí, to bylo v minulosti něco takového, takové líbivé heslo, něco takového hezkého, ale dnes je to naprosto um, fundamentální. A pokud by se někdo domníval, že udržitelnost a sociální věci nebo udržitelnost a ekonomický rozvoj je něco, co je v rozporu, Navíc, když hovoříme o udržitelnosti, tak se to netýká pouze životního prostředí, jedná se třeba o udržení pracovních míst. Jak to bude v budoucnu s prací? Bude zde umělá inteligence, robotizace, takže jaké jsou eh, ty profese budoucnosti? Budeme dostatečně eh, šikovní, budeme dostatečně um, vynalezaví, abychom přišli s takovými pracovními místy, která budou udržitelná. Jak to bude s mobilitou v budoucnu? jak se vyrovnáme s eh, energetickým přechodem a i s přechodem na nová vozidla. To jsou všechno zásadní otázky, pokud chceme, aby se to vyvíjelo dobře. Ale ještě chci říct jednu věc, abych se vyjádřil naprosto jasně. Musíme se zkrátka přizpůsobit. Pokud se nepřizpůsobíme my, tak eh, nás eh, sformují ty vnější okolnosti a mm, pokud eh, nebudeme brát v úvahu to, že dochází ke zvyšování teploty a tak dále. A plasty to je takový naprosto úžasný příklad, protože třeba dnes vlastně ještě ani nevíme, jaký dopad mají takzvané mikroplasty na naše zdraví a přitom mikroplasty jsou úplně všude. V našich regionech, hluboko v moři, v našich tělech. Teď nevím přesně, to číslo, ale asi 90% vody už dnes obsahuje mikroplasty. Takže dnes už to není nějaký luxus řešit tyto věci. Dnes už to jsou naprosto zásadní věci. A k těm oxoplastům, k těm se za chvilku dostanu. To jsou věci, které mají obrovský dopad i na naši budoucnost. Ekonomika ve světě se musí vyvíjet eh, udržitelným způsobem. A já jsem hluboce přesvědčen, že ta část světa, která je nejlépe připravená na tu transformaci, k níž stejně dojde eh, kombinací umělé inteligence a robotiky, tak ta část potom dokáže z toho mít prospěch a stanoví standardy pro ostatní části světa. A jedna, z, jedna z takových největších výz před níž, jako my jako politici stojíme, je snažit se to naše přesvědčení přenést i na evropské občany. Chceme je přesvědčit v tom, že to jsou nezbytné věci. Protože dnes je zde mnoho, eh, navíc eh, je zde mnoho lidí, kteří jsou dnes přesvědčeni, že pro ně v tom novém světě místo není. A proto se snaží zachránit ten dnešní svět, mm, neudržitelnou ekonomiku, staré druhy paliv, Hmm, myslím si, že by to byla tragická chyba, pokud my jako politikové bychom nedokázali vysvětlit, jak naléhavé je toto všechno uskutečňovat, jak, jak velký dopad bude ten celý přechod mít na hmm, veškeré takové ty vzorce. Dále jste se ptali na posouzení dopadu. Vždycky provádíme posouzení dopadu. Možná jsem eh, zde o tom nehovořila, anebo tedy nevím přesně, nemám tu informaci, ale určitě vám to třeba zašlu později tu informaci. Také jsem nehovořil úplně o všem kvůli tomu, že jsem neměl dostatek času. Hovořili jsme o některých věcech, které mají globální rozměr. Ještě se vrátím k těm plastům. Dnes dopoledne eh, už jsem říkal, že jsem hovořil se zástupci mimo jiné OSN, se zástupci Číny, se zástupci Kanady. Dnes se, eh, jsou zde určité snahy vyčistit oceány, ale Evropa na to zatím má poměrně malý podíl. Ale pokud by Evropa třeba přinesla nějaká řešení, tak eh, by tím přispěla obrovským dílem, protože třeba Čína také hledá nějaká řešení, eh, protože to má dopad na jejich eh, rybářství, cestovní ruch, zdraví. Takže já si myslím, že my bychom my tedy sice mm, zatím to pocitujeme ty dopady pouze málo, i když třeba pokud se podíváte, jak vypadají pláže, pokud se mm, třeba potopíte někde v moři, tak uvidíte tedy eh, mnoho věcí, které vás asi šokují, co všechno leží na dně. Takže sice ten dopad pro Evropu je malý zatím, ale pokud by Evropa našla nějaká udržitelná řešení, tak potom ten dopad těchto řešení bude globální a obrovský. A musím říci, že jsem přesvědčen, že bychom to dokázali a že bychom mohli pomoci třeba i Azii. Azie také na naše plány reaguje. Je tam mnoho zemí, které nejsou příliš rozvinuté, eh, ale i třeba Indonésie, Čína, Tajsko, všechny země eh, vidí, že Cestovní ruch a rybolov, což jsou jejich hlavní ekonomické motory, jejich ekonomiky, jsou silně narušeny. Dále, regulace, zákaz eh, tzv. Eh, oxoplastů. O tom hovoříme v naší strategii o plastech. Postupujeme v rámci nařízení REACH a přemýšlíme o tom, zda oxoplasty mm, ponechat nebo tedy zakázat. Zatím jsme teprve zahájili ten proces, zda by v rámci nařízení REACH eh, měly být oxoplasty zakázány. A eh, určitě vás informuji o tom, až dojdeme k nějakému závěru. A potom ještě otázka na subsidiaritu já vůbec si nejsem vědom nějakého konkrétního problému se subsidiaritou, nějak se to asi ke mně nedostalo, ale zcela jistě to zjistím. Já jsem dokonce předsedou eh, pracovní skupiny, takže mm, to prošetřím, zjistím podrobnosti. To je zatím vše, co k tomu mohu říct. Děkuji. Děkuji. Doufejme, že to tady bude jednodušší než v oblasti klimatických změn přesvědčit členské státy. Ono je to i jednodušší řešení, něco zakázat, není to tak komplikované. Ale nyní se dostáváme ke druhému kolu dotazů. Každý z nich může mít jeden minut, já, jednu minutu. Já už jsem si poznamenala některé přihlášené řečníky a pokud se chce chopit eh, slova ještě někdo další, prosím, přihlaste se. Nejprve paní Grostet, prosím. Bukům. Děkuji vám mnohokrát, paní předsedkyně, a děkuji prvnímu místo předsedovi za to, že mezi nás přišel stejně jako kolegové už to vyjádřili. Domnívám se, že je škoda, že jsme přišli o polovinu období této, tohoto mandátu. Tam jsme promeškali čas a tam se to zpomalilo a najednou prostě jsme zavaleni prací. Sice rádi pracujeme, ale všechno přišlo trošku pozdě. Já tak trochu jsem překvapena, že tady vůbec jste nezmínil politiku pro zdraví a přesto endo endokrinní disruptory mají své dopady. Podívejme se například výzkum týkající se vzácných onemocnění, v tom se musí pokračovat. A boj proti rakovině, to se týká celého světu. E, e, důsledky stárnutí obyvatelstva, toto všechno, budoucnost antibiotik a tak dále. Toto všechno, když se o tom nebude hovořit, no tak to je velice špatný signál, to je prostě couvání zpět. Vy jste hovořil o konkrétních rozhodnutích, které je třeba učinit vůči našim voličům. A politika pro zdraví to, to u vás neexistuje. A co mě ještě více zneklidňuje, tady se šíří takové šumy, že příště už vůbec nebude existovat komisař, v jehož portfoliu by bylo zdraví. No já si tedy myslím, že v našem výboru pro ochranu životního prostředí a ochranu zdraví občanů my musíme musíme vyžádat absolutně, eh, aby politika zdraví, která je absolutně zásadní, byla respektována, protože politika pro zdraví občanů je důležitá pro rovnost všech, pro pokračování života nás všech a pro přístup ke zdravotnictví pro všechny, tak tady je absolutně třeba, aby to byla politika naprosto zásadní, která nesmí zmizet z Evropské unie. Děkuji, pan Poc. Děkuji. Rád bych položil několik velmi konkrétních dotazů, které se týkají těch jednotlivých kamínků mozaiky, které mus, kterou musíme sestavit, pokud jde o udržitelný rozvoj. Za prvé, eh, strategie pro eh, netoxické prostředí, Evropská unie by tedy měla vytvořit strategii pro netoxické, netoxické mm, prostředí do roku 2018, ale nejsme si vědomi toho, že by komise počítala s nějakou iniciativou, která by měla tomuto závazku dostat. To znamená, že bych se rád zeptal, jaký je stav věci, pokud jde o tuto strategii a jaká prioritní opatření komise tedy přijme. To byla první otázka a druhá otázka je také velmi jednoduchá. A sice mi jde o e, strategii pro endokrinní disruptory. E, Head of Units generálního ředitelství nám potvrdil, že ta strategie se připravuje a že by měla být hotova do konce tohoto roku to znamená do konce roku 2018. Já bych se vás rád zeptal, jestli byste nám mohl říci nějaké konkrétní aktuální informace o této věci, to znamená strategie pro endokrinní disruptory. Děkuji. Thank you very much. Děkuji. Pan Lavia, prosím. Děkuji. Já se ještě jednou vrátím k té evropské strategie pro plasty. Světové hospodářské fórum říká, že 80 plastů v moři pochází od deseti Eh, velkých, eh, nebo z deseti velkých toků, eh, osm z Ázie, dvě z Afriky, dva z Afriky, to znamená, že to musíme mít na paměti při snížení objemu plastového odpadu, ale vypadá to tak, že moc neovlivníme celkový výsledek musíme se zamyslet nad tím, jestli náš přístup je správný, jestli tady není ještě něco, co bychom měli zohlednit, protože oni jsou i technické alternativy, alternativní materiály. A pokud by to mohlo vést eh, ke snížení zatížení eh, životního prostředí, Není to totiž tak, že pokud místo plastu použijeme papír, že to nebude mít žádný dopad na životní prostředí. Musíme se nad tím zamyslet komplexně. Existuje totiž sektor výroby, kterému tímto uškodíme a zároveň se nesníží škody na životním prostředí. Děkuji. Paní Melior. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Eh, děkuji vám mnohokrát, pane předsedu, za to, že jste přišel. Děkuji za to, co jste řekl. Já se ještě jednou chci vrátit eh, ke strategii týkající se jednorázového použití plastů. To je nesmírně důležitý krok, ale tak trochu mi způsobuje obavy, jakým způsobem to můžeme na evropské úrovni komunikovat. Protože ve členských státech se to, je to vnímáno jako zákaz. A stejně tak jako zákaz je to vnímáno ze strany A Když o tom diskutujeme, za, eh, říkají všichni, ano, to je správné, to se mělo dělat už dávno, je třeba chránit moře a je možné používat trvale udržitelný materiál. Ale to, co potom Evropa vždycky dělá, je, že vysloví zákaz. A já se domnívám, že ve smyslu protokolu z Kyoto se musí také jednat o to, abychom lidi vzali sebou na palubu, aby šli s námi na této cestě, aby nás podporovali my oni nás. Druhá věc. Dnes dopoledne jsme ve výboru hovořili o klimatické diplomaci a já bych ráda věděla, jak s tím komise nakládá mm, názor parlamentu, abychom měli, měli jsme tedy společné zasedání s výborem AFET a ENVY a diskutovali jsme o tom a já si myslím, že právě tady jde o to, aby oba tyto, o, o, aby to obě oblasti pokryly toto téma. Děkuji mnohokrát. Děkuji. Další řečnice. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Děkuji vám, pane komisaři, za to, že jste přišel. Nejprve k strategii plastů to mohu jedině podepsat a také k zavedení zálohy na obaly. Co se týče rybolovu, už jsme dnes dopoledne hovořili o tomto tématu. Ryby e, e, Eh, ryby vlastně umírají na základě plastu, protože oni nejsou to, eh, které vlastně odstraňují plasty z moře, ale měly by za to být nějakým způsobem odměněny. A druhá věc, venkovský rozvoj, mm, oběhové hospodářství, eh, znovu používání. My potřebujeme strategii cyklického hospodářství i v zemědělství. A znáte jistě velice dobře Nizozemsko, o tom tady nemusíme společně hovořit ale eh, vůči Nizozemsku je třeba také říci, no tak konečně začněte a pak můžeme přejít k nějakému přechodnému modelu pro budoucnost. Zejména pro malé rodinné podniky, které chceme zachovat v zemědělství a klimatická dochoda, všichni říkají, jak je to báječné, ale jak dostaneme taky peníze, které na to potřebujeme Katajnen to také stále znovu opakuje, ale je to příliš byrokratické. Občané se prostě k těm penězům nedostanou. Děkuji mnohokrát. Pane Lavia, vy už se hlásíte po druhé? Já bych se chtěl vrátit ještě k něčemu jinému. Plítvání potravinami. Hovoříme o udržitelném rozvoji, a jedním z cílů je snížit, omezit plítvání s potravinami. Řekli jsme, že do roku 2030 chceme snížit to, ten odpad, potravinový odpad o polovinu. A je to i součást balíčku o oběhovém hospodářství, jenže teď se to musí dostat do praxe. Zajímalo by mě, jestli by nás můžete informovat o stávající situaci. Jak je to s plněním cílů SDG v této oblasti? Jak spolupracujete s nevládními organizacemi? Vedete nějaké osvětové kampaně mezi, spo, mezi spotřebiteli? Protože je velice lehké nějak stanovit cíl legislativním aktem. Ale pak se musíme zamyslet nad tím, jak to zavést do praxe. A navíc je to vlastně účel všech občanů aby snižovaly odpady, ty potraviny, které vyhazují a myslím si, že by to měla být jedna z priorit na evropské úrovni. Děkuji. Ještě někdo se hlásí o slovo? Není tomu tak? Ještě Ani, vy už jste se ptala, tak prosím o stručnost. Já budu velice stručná. Eh, impulzní rybolov, eh, stále se toto téma zdůrazňuje, že to bylo trvale udržitelné a teď najednou se hovoří o klimatické dohodě. No to taky ohrožuje malé rodinné podniky. Jak s tím chceme nakládat? Eh, víte, oni vědí, všechny argumenty znají pro trvale udržitelný rozvoj. A když má být všechno malé, no tak prosím pěkně nalezejte řešení i peníze pro tento sektor. So now. No děkuji, tak eh, že zase máte slovo, pane místo předsedo. Děkuji. Já nejprve odpovím na tu poslední otázku a odpovím nizozemsky. Mm, hovořila jste o rybolovu. Určitě nemusíte přesvědčovat komisi. Měla byste spíše přesvědčovat své kolegy v Evropském parlamentu. A teď je anglicky. Nejprve téma zdraví. Všechno, co v této oblasti děláme, má dopad na naše zdraví. Už jsem třeba hovořil před chvílí o tom, jak nás ovlivňují mikroplasty, jak je dýcháme, jsou v našich tělech, jsou ve vodě, kterou pijeme, víle, které jíme. A zatím ještě nevíme třeba, jaký na nás budou mít dopad oxoplasty, ne- neznáme dopad mnoha dalších věcí. Podívejte se, jak to vypadá s biologickou rozmanitostí. Ubývání bioroz, biodiverzity má také obrovský dopad na naše zdraví. Takže všechno, mnoho věcí, které komise činí, má dopad i na zdraví. Paní Grostet ve, svém, ve své otázce uvedla, že někdo, možná i někdo z její politické rodiny, to nevím, Eh, hovořil o tom, že snad budoucí komise neplánuje mít komisaře pro zdraví. Já chci říci, že tato komise má komisaře pro zdraví. Vůbec eh, tato myšlenka od nás tedy to, to není. Ani mi to nikdy nikdo nenavrhl. Myslím si, že máme skutečně vysoce kompetentního a schopného komisaře. Je to můj kolega Andrej Kajtis. A vůbec si nedokážu představit hm, proč bychom tématu zdraví neměli dávat tolik pozornosti jako dosud. Naopak ta pozornost se ještě zesílí v budoucnu zřejmě. Takže nevím, odkud ten nápad přišel, ale od nás to tedy rozhodně není. No, je pravda, že možná e, některé vnitrostátní orgány to navrhli. Vím, že někdo třeba říkal, byl tam nějaký návrh eh, na radě, aby ze strany členských států, aby se snížil počet eh, komisařů. Takže možná se to týkalo i zdraví, ale to se může týkat jakéhokoliv témata. A to, je, to jsou tedy návrhy, které padají v členských státech, eh, ve vašich hlavních městech. Chtěla jsem vás ujistit, že komise nic takového neplánuje. Další otázka. Strategie týkající se endokrinních disruptorů. V minulém roce, když jsme spolupracovali s členskými státy na kritériích, jak eh, identifikovat endokrinní disruptory, když jsme připravovali legislativu o insekticidech a pesticidech, tak jsme se dohodli, že zde bude takový rámec. Hmm, nyní se nyní přeskoumáváme, jak bychom mohli aktualizovat přístup. Měli bychom vzít úvahu nejnovější vědecký vývoj a také další relevantní aspekty i koherenci celého regulačního rámce. Tato práce pokračuje a pokud eh, mi dovolíte, abych vám něco navrhl, já bych eh, vám možná poradil, abyste si pozvali přímo pana komisaře a zeptali se ho na to, já si myslím, že ta práce pokračuje a že tam budou výsledky. Dále otázka na strategii o netoxickém životním prostředí nebo prostředí. To je skutečně velice eh, spletitý úkol. Týká se expozice různým chemickým látkám. Nejsem si úplně jist, zda se nám podaří do konce našeho mandátu strategii představit. A navíc vzhledem k tomu, že už se končíme, že už, pardon, že už se blížíme konci toho mandátu, tak ani nevím, jak by probíhala ta práce, která je velice, bude velice obtížná, tak nevím, jak bychom to všechno stihli, ale zcela jistě beru na vědomí ten váš komentář. Budeme dále přeskoumávat různé postupy hodnocení chemických látek. Máme zde fitness check, máme zde REACH. Stále ještě přemýšlíme o tom, jak představit zjištění a závěry a jak také vyzvat eh, zúčastněné strany k dialogu o dalších cestách vpřed. Další otázka se týkala zdraví a ekonomického dopadu případného zákazu nebo zákazů. To po- politika zákazů. Já vám řeknu, že většina těchto věcí, o kterých hovoříme, které by se měly zakázat, nebo o kterých, které navrhujete, aby se zakázaly, se vůbec v Evropě ani nevyrábějí. Takže pokud bychom my to zakázali, tak to bude mít minimální dopad. A ještě vám dám, ještě řeknu takovou malou perličku. Eh, jako politik už jsem asi 17-18 let aktivní na sociálních médiích. Už od začátku, kdy sociální média se objevila, tak já jsem hned byl jedním z prvních uživatelů. Když jsme, za, když jsme představili zák, eh, plán o jednorázových plastech, byly tam navíc ty, ty zákazy, tak hned se tam někdo ozýval. Um, nebo respektive čekal jsem, že hned to tam všichni začnou kritizovat, že zase Evropská unie něco zakazuje, ale najednou, naopak, ty reakce byly velice příznivé, všichni to chválili, dokonce i britské bulvární plátky, které bývají proti eh, všemu, co pochází z Evropské unie. Takže já jsem si říkal, no možná tedy naopak děláme něco eh, špatného, že to tak všichni chválí. Někdy se stane, že zkrátka přijdete s nějakým fantastickým nápadem a navíc, v něm přijdete, navíc s ním přijdete přesně v tu takovou dobrou pravou chvíli a myslím si, že to se nám podařilo. 80% respondentů řekli, že vítají tuto strategii, že rozumí tomu, že je to důležité pro životní prostředí. Navíc stále více lidí chápe, že to má vzrůstající dopad na jejich zdraví. A i když třeba se zdá, že hovořím o takových drobnostkách, jako zákaz nějakých brček, ale má to obrovské, obrovské dopady. A já jsem velice rád, že i třeba díky různým bulvárním um, novinám um, dochází k tomu vývoji. Třeba McDonald's se rozhodl, že v mnoha zemích přestane používat plastová brčka. A přitom před dvěma, třemi lety k tomu firmy byly opravdu takové dost um, zdráhavé. Takže opravdu dochází k nějaké velké změně. Hmm. Ukazuje se, že je to něco, co Evropané chtějí, takže bychom s tímto bychom si měli pospíšit, protože nám za to budou vděční. Další otázka. Klimatická diplomacie. To je velice aktuální téma, velice důležité. Mm, já mě trošku znepokojuje to, ta nová taková mezinárodní politika typu mm, nám to vlastně je jedno, nás to nezajímá, takže dnes máme větší odpovědnost. Měli bychom pokračovat v této diplomacii a postupovat podle návrhu eh, Francie podle Komise a Evropského parlamentu mm, snaha dostat se k cílům pařížské dohody. Já se domnívám, že pokud na tom eh, budeme pokračovat, tak se k nám přidají ještě mnozí. A i když se k nám asi nepřidá Trumpova vláda, tak mnoho jiných zemí, regionů, měst, podnikatelů um, půjdou za námi. Budeme v tom lídrem. Tady zde jsem velkým optimistou. Další otázka se týkala rybolovu. Eh, rybo, rybáři při svém rybolovu eh, vlastně jak, jak si nechtěně odloví eh, plasty, ale tím vlastně čistí moře, tak jste ptáte na to, zda by za to neměli být nějak odměněni. Hmm, jsou zde určité poplatky, přístavní poplatky. Zatím se uvažuje o tom, že by Mm, zde byl určitý poplatek 0,16 celého eh, obratu. Mm, rybolo, rybáři už teď vlastně platí jakousi pokutu, když místo ryb chytají do svých sítí různé odpady a plasty, anebo když jim třeba ty odpady v mořích ničí loď. Mikroplasty se nacházejí v rybím mase a v mořských plodech. Lidé tomu přestávají důvěřovat, těmto produktům. Dřív se říkalo, že rybí maso je dobré pro zdraví, ale pokud se to začne spochybňovat, tak to bude další jakási mm, cena, kterou rybáři budou muset zaplatit. 57 milionů eur mm, jsou tedy ty odhady a domníváme se, že ten náš návrh přispěje celému rybolovnému průmyslu. Takže ještě chci říct si, že my zde dáváme větší odpovědnost producentům, aby nebyli tak zatíženi rybáři. To je velice důležité. V tom návrhu pro budoucí Evropský rybářský a námořní fond je dokonce možné zavést určitou odměnu rybářům, pokud ehm, při, svých, při svém lovu Eh, vlastně mm, vyčistí moře od nějakých těch plastů, byť nechtěně. Otázka pana Laví. Ta vaše otázka je velice komplikovaná na to, abych ji dokázala zodpovědět. Čekáme nejprve, až budou dokončena terciární legislativa, která se týká plýtvání potravin Ptáte se, jak vypadá aktuální situace. My teď usilujeme o to, aby zde byla nějaká společná metodika, jak vůbec měřit eh, odpad, potravinový odpad. Chtěli bychom schválit něco to, po čem voláte příští rok, někdy v březnu. A rovněž toto je téma, kde to není tak, eh, že bychom nějak eh, otálili. Mohu vám garantovat, že ještě před volbami nebo v březnu to bude, bude dostanete to, co chcete. Další otá- dotaz. Mm, pokud mm, postavíme proti sobě lidi, kteří jsou činní v zemědělství a lidi, kteří chtějí ochraňovat životní prostředí, tak to k něčemu nepovede. Pokud chcete chránit životní prostředí, musí se do toho aktivně zapojit zemědělství, protože do velké míry jsou to e, právě zemědělci, kteří se musí postarat o to, aby půda byla udržitelná. A to je přesně to, co navrhuje Verheugen doufám, že povedeme mm, plodnou diskusi i v tomto výboru. A pokud nám váš výbor může pomoci zesílit ten prvek ozelenění v zemědělské politice, tak si myslím, že děláte Evropské unii dobrou službu. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji. A jak jsem řekla na začátku, ráda bych vás ujistila, že vás budeme podporovat ve všem, co tedy přijde na pořad našeho jednání do konce legislativního období. Děkujeme vám, pane místo předsedo. Thank you very much. Bye bye.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 So, dear colleagues. Milí kolegové, ráda bych zahájila hlasování. Doufám, že jste si všichni vzali svoje hlasovací karty. Since I worked at uh, until 4:40 in the morning, because if Omlouvám se. Eh, pokud dneska budu postupovat pomaleji při hlasování, včera jsme měli náročné jednání. V každém případě vás prosím, abyste pořádně zvedali ruce. Takže nejprve se ptám, jestli jste připraveni, jestli máte sebou hlasovací karty. Je tu někdo, kdo nemá hlasovací kartu, jako například paní Gardíny? Skvělé. Takže první hlasování proběhne elektronicky. Je to kompromis týkající se návrhu o postupech Společenství pro registraci humánních a veterinárních léčivých přípravků a dozor nad nimi, kterými se a kterým se zřizuje Evropská agentura pro léčivé přípravky. Zahajuji hlasování. Paní Ajozo, hlasujeme. So everyone is a bit, uh... yes, we can close. Hlasování končí a je to přijato. Takže blahopřejeme. Druhé hlasování opět elektronické, je to kompromis týkající se veterinárních léčivých přípravků. Dlouhý dokument, budeme hlasovat elektronicky a já tímto zahajuji hlasování. Hlasování končí. Je to jednomyslně Schváleno. Blahopřejeme paní Grostet. A blahopřeji i všem ostatním, kteří byli zapojeni do toho složitého procesu. A nyní další téma, o kterém budeme hlasovat. Otázka k ústnímu zodpovězení určená komisi. Jde o konferenci OSN o změně klimatu, která se bude konat v roce 2018 v Katovicích, zahajuji hlasování. And is closed. Hlasování končí. A je to přijato. Podobné je to s otázkou k ústnímu zodpovězení určené, určenou komisi. Opět eh, eh, konference stran v Katovicích 2018. Zahoji hlasování. Hlasování končí a je to přijato. A nyní otázka k ústnímu zodpovězení určená komisi o limské chorobě. Zahoji hlasování. Hlasování končí. Je to přijato. 5 budeme hlasovat elektronicky o otázce k ústnímu zodpovězení určené komisi, která se týká rámce pro oběhové hospodářství. Zahoji hlasování. Hlasování končí. Je to přijato. Podobné je to s další otázkou určené, určenou radě eh, o monitorování oběhového hospodářství. Zahajuji hlasování. Hlasování končí. Je to přijato. Nyní budeme hlasovat o otázce k ústnímu odpovězení určené komisi užívání konopí k léčebným účelům. Zahajuji hlasování. Někteří kolegové se snaží dělat více věcí na najednou. Nyní hlasování končí a je to přijato. Nyní budeme eh, hlasovat o návrhu usnesení námitka podle článku 106 acetamiprid pro použití v biocidních přípravcích typu 18. Zahajuji hlasování. Hlasování končí a je to zamítnuto. Nyní rozpočet na rok 2019, mandát pro třístranná jednání, elektronické hlasování, kteréž to tímto zahajuji. A nyní hlasování končí. Je to přijato. A nyní další bod.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 zamítnuto. 11 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 9 a 10 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 12, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 13 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 14 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 15 pro, proti, zdrželi se, přijato. 16 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 17 pro, proti, zdrželi se, přijato. 18 pro, proti, EPP je proti, pr, proti. Dobře. Raději to prověříme elektronicky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 53 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 54 pro, proti, zdrželi se přijato. 55 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 56 ve dvou částech. Eh, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Druhá část, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, to raději prověříme. Prověříme druhou část a já zahajuji hlasování. And when you consider it's close. <laughs> okay. It is adopted. Je to schváleno. 57, kdo je pro? Proti? Drželi se? Přijato. 58 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 59 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 60 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 61 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 62 pro, pro proti, zdrželi se, přijato. 63 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 64, dvě části. První část pro, proti, zdrželi se, přijato. Druhá část pro, proti, zdrželi se, Ověříme to raději, druhou část. Ověřujeme druhou část, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 65 pro, proti, drželi se, zamítnuto. Můžeme to ověřit, ale prosím zvedejte ruce. 65, kdo je pro? Všichni, takže je to přijato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 Přijato. 73 pro. Proti. Drželi se zamítnuto. 72. Dobře, můžeme ověřit. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato, takže děkuji, pane Koute. 72 pro, proti, drželi se, přijato. 74 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 75 pro, proti, zdrželi se přijato, 76 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 77 dvě části, první část pro, proti, zdrželi se přijato, druhá část pro, proti, zdrželi se přijato. 78 pro, proti. Alde? Alde jste pro nebo proti? Přijato. 79 pro, proti, drželi se zamítnuto. 80 pro, proti, drželi se zamítnuto. 81 pro, proti, drželi se zamítnuto. 82 pro, proti, zdrželi se přijato. 83 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 84 pro, proti, zdrželi se, přijato. 1, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 2 pro, proti. Dvě, dvě a tři dohromady. Pro, proti, zdrželi se. Přijato. Čtyřka pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. Nyní hlasujeme Závěrečně hlasování elektronicky. Zahajuji toto hlasování. Končím toto hlasování. A je to přijato jednomyslně. Výborně. A teď dvojí kvalita výrobku na jednotném trhu. Kompromis 5. Kdo je pro? Proti? Opravdu? Kompromis E, p, p, pardon, tam, kde je split vote, takže budeme hladit hlasovat elektronicky. Zahajuji toto hlasování. Končím hlasování. Přijato. Kompromis 6. Kdo je pro? proti, drželi se přijato. Kompromis 7 pro, proti, drželi se přijato. 61 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. 62 pro, proti, zdrželi se. 62? Nebo jsem řekla 63? Tak já se omlouvám, říká paní předsedkyně. Takže je to schváleno. 62 schválena. 63, kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. 64 pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. Kompromis 8 pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. Kompromis 9 pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. 79 pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. Komp 10 pro, proti, zdrželi se, přijato. 14, kompromis 14, pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 11 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 12 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 13a pro, proti, zdrželi se, ověříme kompromis 13a. Hlasování je zahájeno. Hlasování je skončeno. Je to zamítnuto. Kompromis 13b. Kdo je pro? Proti? Zdrželo se někdo? Ověříme to, prosím. Končím hlasování. Přijato téměř jednomyslně. 102. E, Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. 104 pro. Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. Kompromis 15 pro, proti, drželi se. Ověříme kompromis 15. Zahajuji hlasování, končím hlasování. Přijato. 115 pro, proti, drželi se. Přijato. 116 pro, proti, drželi se. Přijato. 118 pro, proti, drželi se, přijato. 129 pro, proti, drželi se, zamítnuto. 130 s ústním pozměňovacím návrhem. Takže za prvé, je někdo proti tomuto ústnímu pozměňovacímu návrhu? Ne, takže hlasujeme o 130. Kdo je pro, proti, drželi se, přijato.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 13 pro, proti, drželi se zamítnuto, 14 s ústním pozměňovacím návrhem je někdo proti ústnímu pozměňovacímu návrhu? Není tomu tak. Takže 14 s ústním, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. 15 pro, proti, zdrželi se, přijato. 16 pro, eh, pardon, opět s ústním pozměňovacím návrhem je někdo proti? Ne, takže hlasujeme, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis 2 pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis 3 pro, proti, zdrželi se přijato. 19 pro, proti, zdrželi se přijato. 20 pro, proti, zdrželi se přijato. 21 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Kompromis 1 pro, proti, zdrželi se přijato. 31 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 33 pro, proti, zdrželi se přijato. 34 pro, proti, zdrželi se přijato. 46 pro, proti, zdrželi se. EPP ke 46 ověříme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 47. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. A závěrečné hlasování. Hlasujeme elektronicky. Hlasování je zahájeno. Hlasování je skončeno. A je to přijato. Děkujeme. Co se děje? OK. Now we are voting on the community. Nyní budeme hlasovat o sdělení komise, radu, radě a parlamentu. Evropský akční plán Jedno zdraví proti antimikrobiální rezistenci. Nejprve tedy hlasujeme o kompromisu číslo 1. A omlouvám se, máte pravdu. Nejprve pozměňovací návrh 80. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Kompromis 1. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 88. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 90 pro, proti, zdrželi se, přijato 91, pro, proti, zdrželi se, přijato. 92, ne, 96. Kdo je pro? Chcete ověřit 91? Dobře, takže prověříme 91. Zahajuji elektronické hlasování. Hlasování končí. Je to přijato. Tím se dostáváme k 96. Kdo je pro? Proti? Zkontrolujeme 96. Zahajuji hlasování. Hlasování končí. Je to přijato. 94. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 97. Pro? Proti? zdrželi se přijato 98 pro, proti, zdrželi se přijato 99 pro, proti, zdrželi se. Raději prověříme 99. Hlasování končí a je to přijato. Kompromis 2. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Nyní pozměňovací návrh 112. Kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 31. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Kompromis 29. Pro, proti, zdrželi se, přijato. 113. Kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. 45 agri, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. Agri 4, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. 117, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. Agri 7, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. 118, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 3. Kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 121. Kdo je pro, proti, zdrželi se. To prověříme, takže 121. Hlasování končí a je to přijato. Kompromis 4. Kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 100. 16, první část, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. Stejný návrh, stejné návrhy 125, 126, 146 a tak dále. Kdo je pro? Kdo je pro tyto tři pozměňovací návrhy? Pro, proti, zdrželi se přijato. A opět identické pozměňovací návrhy 128, 147, 130 pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis 5. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Ještě pozměňovací návrh 129. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Všichni jste byli pro kompromis, to znamená, že se můžeme posunout dál. 143. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? To raději prověříme, takže 143 a já zahajuji hlasování. Hlasování končí. Je to zamítnuto. 144. <clears throat> Kdo je pro? Kdo je proti? Je to zamítnuto. 149. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 148. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 150. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 151. Kdo je pro? Kdo, kdo je proti? Přijato 152. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? To prověříme. 152 prověřujeme. And it's closed. when it gets there. Whew, rejected. A je to zamítnuto. Kompromis 6. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 161. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. 162. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. 163. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. 164. Pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. Agri 12. Kdo je pro? proti, zdrželi se přijato, 167, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. Chcete to prověřit? Ne. Dobře, 169, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato, 168, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 165, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato, 166, kdo je pro, proti, 166. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 170. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 171. Kdo je pro? Proti? Dobře. Můžeme to prověřit. Já jsem počítala se stejným výsledkem jako u předchozího návrhu, ale můžeme to zkontrolovat. Zahajuji hlasování. Hlasovali Všichni, všichni souhlasí? Hlasování končí a je to přijato. Jednomyslně. Sto sedmdesát jedna. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. 174. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. 173. Kdo je pro? proti, zdrželi se přijato, 175, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 176, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato, kompromis 30, kdo je pro, proti, to prověříme. Zahuji hlasování. Kompromis 30. And Hlasování končí. And it's adopted. Eh, Agri, 10, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 7. Pro, proti, zdrželi se, přijato. 181, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 190, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. A nyní tady kom, eh, kompromis 8, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 199, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato.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 Kompromis 11, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Against. Abstentions rejected. 243 in favor. 243, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 248, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 250, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 13, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 260, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 27, přijato. 262, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 263, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 265, pro a Dobře, takže 265 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. 266, druhá část pro, proti, zdrželi se. Přijato. Agri 32 pro, proti, zdrželi se. Přijato. Agri 33 pro, proti, zdrželi se. Přijato. Kompromis 14, kdo je pro, proti, zdrželi se. Přijato. Kompromis 15 pro, proti, zdrželi se. Přijato. 277 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Kompromis 32, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. 284, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 285, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto, ale raději to prověříme, aby to bylo jasné. Hlasování končí. A je to přijato. Dobře. 286. Kdo je pro, proti? EPP je proti nebo pro? Stále mi to není jasné. Takže to zopakujeme a omlouvám se. Kdo je pro? 286, ano, je to jasně e, zamítnuto. Kompromis 16 pro, proti, zdrželi se, přijato. 318, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 200, 296, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 298, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Ale raději to prověříme. Zahajuji hlasování o 298 a je to v tuto chvíli ukončené hlasování, je to přijato. 299 pro, proti, zdrželi se přijato. A ITRE 2 pro, proti, zdrželi se přijato. 303, kdo je pro, proti, zdrželi se, to prověříme, prověříme 303, hlasování je zahájeno. A hlasování končí. Je to přijato. 304. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 305. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 306. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 309 a 310, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. 311, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. 313, 314, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. 315, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. 317, kdo je pro, proti, Raději to prověříme. Není to jednoznačné, takže zahajuji hlasování. A hlasování končí. Je to přijato. 319. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 320. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? přijato, 321, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato, 322, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato, 323, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, 324, pro, proti, zdrželi se, přijato, 325, pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, kompromis 17, pro, proti, zdrželi se, přijato, 329, pro, proti, zdrželi se přijato. 330, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. 331, kdo je pro, proti, zdrželi se při, zamítnuto. 332, pro, pro, pr, proti, zdrželi se zamítnuto. 333, pro, proti, to prověříme. 333, zahoji hlasování and it's closed. Hlasování končí. A je to zamítnuto. 335 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 337 pro, proti, zdrželi se přijato. 336 pro, proti, Alde, jste pro? Dobře, takže je to přijato. 338, kdo je pro? Proti, zdrželi se přijato 339, kdo je pro? Proti, zdrželi se přijato. Agri 13, kdo je pro? Proti, zdrželi se přijato. Kompromis 18, kdo je pro? Proti, zdrželi se přijato. 346, kdo je pro? Proti, zdrželi se přijato. 347, kdo je pro? proti, zdrželi se přijato. 349, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. 350, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. Agri 30, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis 19, pro, proti, zdrželi se přijato. 354 pro, proti, zdrželi se přijato. A kdy 17, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. 355, kdo je pro, proti, přijato. 356, pro, proti, zdrželi se přijato. 357 pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis 20 pro, proti, zdrželi se přijato. 369 pro, proti, zdrželi se Přijato. 370, 371. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 372, 3, pardon. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. A nyní 373, tedy pro, proti, zdrželi se. Přijato. Kompromis 21, eh, kdo je pro, proti, zdrželi se. Přijato. 382 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 22 pro, proti, zdrželi se, přijato. 392 pro, proti, zdrželi se, přijato. 393 pro, proti, zdrželi se. Alde je proti, je to zamítnuto. 394, kdo je pro, Chcete to prověřit? Dobře. Takže pro, prověřujeme 393 a hlasování je zahájeno. Je to ukončeno a je to zamítnuto. 394 pro, proti, zdrželi se přijato. 395 a 443 pro, proti, zdrželi se přijato. 396 pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis 23, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. 406 pro, proti, zdrželi se přijato. 407 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 408 pro. 407 e, chcete zkontrolovat? Dobře, takže kontrolujeme 407. Hlasování končí. Je to přijato. Omlouvám se. 408 a Agri 39. Hlasování je zahájeno. Ne, kdo je pro? Já jsem dneska skutečně unavená. Možná, že je to trošku pozdě, ale mám tady určité pochyby. Když jsme kontrolovali, omlouvám se, když jsme kontrolovali 393, neviděli jsme výsledek a já bych ráda viděla výsledek hlasování, protože se to neobjevilo na obrazovce. 25 <coughs> ku 36 byl výsledek. So we are are kdy 408 a Agri 39. Kdo je pro? 408 a Agri 39. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. 409, 410 a 412. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Agri ne, kompromis 24. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. 419. Kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. 420. Kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 421. Pro, proti, zdrželi se, přijato. 422. Kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 424 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 425 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, Agri 40, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato, kompromis 25, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato, 411, eh, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato, kompromis 26, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. Agri 43, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis 28, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. Agri 47, kdo je pro, proti, zdrželi se, to prověříme. Raději to prověříme. Hlasování končí a je to přijato. Agri 48, kdo je pro? Proti? Hlasujeme o Agri 48. Jste všichni pro? Zvedejte prosím ruce. Dobře, je to přijato. 451. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. 1. Pro. Proti? Zdrželi se přijato. 2. Pro. Proti? Zdrželi se přijato. 3 pro, proti, zdrželi se přijato. 4 pro, proti, prověříme čtyřku, protože nezvedáte ruce dostatečně. Nyní hlasování končím a je to přijato. 5. Kdo je pro? Proti? Já vím, ale já když vidím jednu ruku, nevím, jestli to znamená, že se hlásí celá frakce. Dobře, takže to zkontrolujeme. Zahojí hlasování. Hlasování končí. Věřte mi, že jste nezvedali ruce dostatečně.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 proti, zdrželi se přijato. 17 pro, proti, zdrželi se přijato. 19 pro, proti, zdrželi se přijato. 20 pro, proti. To prověříme. Zahuji hlasování. Hlasování končí. Je to zamítnuto. 15. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 16. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. To odpadá. 21. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Chcete se vrátit k 16? Dobře, takže prověříme šestnáctku. Zahajuji hlasování. Hlasování končí. A je to přijato. Dobře, pokud to bude těsné, tak to raději budu kontrolovat. 22. Kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. 23 pro, proti, zdrželi se přijato. 24, 25, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. 31 pro, proti, zdrželi se přijato. 26 pro, proti, zdrželi se přijato. 27 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 28 pro, proti, zdrželi se přijato. 33 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 35 pro, proti, strželi se. To prověříme, takže kontrolujeme 35. Zahajuji hlasování a je, hlasování končí a je to zamítnuto. 36 pro, proti, strželi se zamítnuto. Dobře, takže to prověříme. Zahajuji hlasování o 36.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 Hlasování končí. A je to přijato 47 pro. Bylo to přijato. 47, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 48 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 49 pro, proti,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 proti, zdrželi se. Zamítnuto, ale pokud chcete, prověříme to. Dobře, takže prověříme 53. A je to nyní odhlasováno je to zamítnuto. 61 pro, proti, zdrželi se, přijato. 60. 3 odpadá, 64, kdo je pro, proti, 54, pardon, pro, proti, zdrželi se přijato, 55 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 56 pro, proti, zdrželi se přijato, 57 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 58 pro, proti, Aldy je proti, je to zamítnuto, 59 pro, proti, zdrželi se přijato. 60 a i ITRE je, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato, 62 pro, proti, EKR je pro, dobře, je to přijato, 64 pro, proti, zdrželi se přijato, 65 pro,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 72 pro, proti, zdrželi se přijato. 73 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Pokud chcete, můžeme to prověřit. Dobře, takže prověříme 73. Zahajuji hlasování. Hlasování končí a je to zamítnuto. 74. Kdo je pro? Proti? To prověříme. Hlasuj, hlasování je zahájeno. Hlasování končí. Je to zamítnuto. ITRE B. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Přijato. I C. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Přijato. ITRE D. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. ITRE E. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. ITRE I pro, proti, zdrželi se přijato. ITRE M pro, proti, zdrželi se přijato. 76 pro, proti, zdrželi se přijato. 77 pro, proti. Dobře, prověříme 77. Zahajuji hlasování. Hlasování končí. Je to přijato. 78 pro, proti, zdrželi se přijato, 79 pro, proti, zdrželi se přijato, i treká pro, proti, zdrželi se přijato. A nyní závěrečné hlasování, které tímto zahajuji. Hlasování končí. A je to jednomyslně přijato. Blahopřejeme someone can be. Děkuji mnohokrát, že jste to se mnou vydrželi. Omlouvám se, paní Kabason, že jsem udělala chybu při určitých vašich pozměňovacích návrzích, ale nebylo to schválně. Takže tím jsme ukončili hlasování a nyní přistupujeme k příštímu bodu našeho jednání. Dám pár minut pro ty, kteří chtějí opustit místnost. Well, um, uh, I would... Takže Dovolte, abych povzbudili všechny kolegy, kteří teď diskuzují tady v sále, aby pokračovali mimo sál. EPP, prosím. Mohli byste pokračovat mimo sál ve vašich diskusích. Děkujeme mnohokrát a budeme okamžitě pokračovat s bodem číslo 20 na našem pořadu jednání a to je návrh nařízení Evropského parlamentu a rady o persistentních organických znečišťujících látkách. Je to přepracované znění a naší zpravodajkou je Julie Gerling, takže máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedo. Toto je jednoduché, přepracované znění. Pokud je něco lze nazvat eh, jednoduchým textem, tak toto je poměrně, si myslím, eh, přímočaré, nekomplikované. Jde o to, aby se stávající regulace aktualizovala podle mm, nejnovějších rozhodnutích přijatých v rámci Stockholmské umluvy. Je to pravidelná aktualizace, která musí být prováděna pravidelně. Jedná se tedy o takzvané POP, neboli persistentní organické znečišťující látky, což jsou látky, které přetrvávají v prostředí po dlouhou dobu, velice často eh, dlouho ještě poté, kdy byly použity. V minulosti to byly třeba pesticidy nebo různé průmyslové chemické látky, které se dostávají do potravinového řetězce, také se hromadí v lidském organismu a mohou mít eh, závažné dopady na životní prostředí. Toto je jednou z oblastí, kde existuje mnoho studií, které využívají mm, zlepšené možnosti měření. V minulosti se také tyto látky měřily, ale dnes máme takové přístroje, které dokážou měřit takovým způsobem, který nebyl nikdy možný v minulosti. To znamená, dají se, dá se měřit třeba koncentrace těchto látek ve, středomoř, ve středozemním moři nebo třeba v Antarktidě. A tyto informace jsou soustavně aktualizovány díky novým a novým údajům. od doby, kdy eh, bylo zjištěno, že existují tedy tyto persistentní organické znečišťující látky, jsou většinou buď zakázány nebo omezovány. Eh, pokud jsou zakázány, tak, jsou, tak je možné používat pouze za velice přísných a omezujících podmínek a výjimek. Máme zde eh, Mezinárodní stokholmskou úmluvu, kde je zde velká, velký mezinárodní zájem o identifikaci nových chemických látek a je důležité, aby tyto látky byly všechny mm, rozstříděny podle těch, do té jednotlivé legislativy. Jedná se určité mezinárodní úsilí. Čili ten návrh komise je poměrně jasný. Myslím si, že nejdůležitější věc, o e, které hovoří, je nová úloha Evropské agentury pro chemické látky. Myslím si, že většina poslanců uvítá tuto novou roli. Já jsem předložila několik pozměňovacích návrhů, které posilují tuto novou úlohu ECHY. Také jsme s nimi hovořili, hovořili jsme o tom, co oni považují za tu svou novou roli, pak to má také určité dopady na rozpočet. A myslím si, že toto je důležité, protože dnes mnoho práce dělají konzultanti na základě toho, že komise jim něco zadá, tu, tu práci jim zadá a vypadá to, že mnoho takové práce by mohla odvádět přímo Evropská agentura pro chemické látky. Rovněž bych chtěla ještě upozornit na jednu věc, eh, která ve mně vzbuzuje obavy, a to je mm, to, že zde není posouzení dopadu Komise eh, říkala, že se vlastně jedná o přepracované znění, eh, k čemuž není úplně nutné posouzení dopadu. Já s tím tak úplně mm, bych nesouhlasila, protože si myslím, že i když se jedná pouze o přepracované znění, tak by zde mělo být eh, provedeno posouzení dopadu. Ještě asi uslyšíme jejich názor. Také jsem si vědoma, jako všichni toho, že, že zde časové omezení a že by bylo dobré, pokud bychom tuto legislativu dokončili během této, ehm, během tohoto legislativního období. Ale ještě o tom budeme muset hovořit se eh, stínovými zpravodaji o tom, jak, eh, jaký dopad bude mít to, že zde neexistuje posouzení dopadu. Já jsem hovořila s různými osobami, kterých se to týká, s zástupci průmyslu a oni se domnívají, že jsou zde dopady jak na životní prostředí, tak, to má, tak jsou zde i komerční dopady, takže se domnívali, že by zde mělo být takové posouzení dopadů provedeno. Ještě musím vysvětlit, eh, jak vidíte, tak jsem mm, podala několik pozměňovacích návrhů, které se týkají zejména příloh eh, bez pochyby um, asi uh, stínoví zpravodové vědí, že to není úplně ode mě, že to je až příliš technické a odborné. Ehm, komise mě vlastně požádala, abych některé eh, věci tam, jak si podala já, eh, prostřednictvím těch pozměňovacích návrhů, takže já jsem to ráda učinila opravdu všechny ty mm, informace přišly za 5 minut 12, ale jsou to tedy teď, eh, mm, jsou to pozměvací návrhy mm, Je tam návrh, který se týká DKBDE. BDE. Mm, tam se nejedná o něco, co by chybělo v té stokholmské umluvě. To vlastně, eh, ono to stanovuje určitý limit, který není v té stokholmské umluvě, takže ještě to je věc, o které musím hovořit eh, a možná to budeme muset změnit, protože by to mělo dopady zejména na recyklaci. Mm, navíc se o tom hovoří v souvislosti s bazilejskou umluvou o recyklaci odpadu, takže by se to mělo brát všechno uh, Mm, jaksi v souvislosti, takže si myslím, že toto ještě možná si bude žádat nějakou další přeskoumání. Pak je zde ještě další věc, která, kterou, se kterou přišly některé členské státy a jedná se o využívání PC, látek PCB v nár, ve vnitrostátních eh, elektrických přenosových soustavách. Komise řekla, že tam musí být eh, termín, od kdy už se nebudou vůbec smět tyto látky používat. Zřejmě to je asi, mm, pokud si dobře pamatuju, rok 2025. To je určitý, určitá mez, která tam nikdy předtím nebyla vždycky se říkalo, že až jednou se ta infrastruktura bude modernizovat, tak se to pak vymění, takže také docela dobré uvědomit si, jaké by to mělo dopady. Jak už jsem říkala, tak vlastně je to takový mm, informace, která přichází z některých členských států a je třeba docela takové znepokojivé, že některé členské státy vlastně vůbec nevědí, kolik těchto látek PCB mají v těch svých, eh, v těch svých sítích a často to zjistí až teprve, když třeba dochází k třeba k nějaké e, rekonstrukci, nebo mm, já jsem trošku překvapená, že třeba taková informace vůbec není k dispozici. Komise chce stanovit datum a přitom mm, to vypadá, že členské státy vlastně ani netuší, kolik e, tam těch látek je. Jak už jsem říkala, zatím jsme ani neměli schůzku se stínovými zpravodaji, takže jsem velice ráda, že si nyní mohu vyslechnout jejich komentáře a doufám, že se nám podaří dodržet vytyčené lhuty. Děkuji mnohokrát, teď dostanou slovo stínový zpravodajové a teď dostane slovo Massimo Paolucci. Děkuji mnohokrát, děkuji paní zpravodajce za její práci. Zdá se mi, že pozměňovací návrhy v souvislosti s poslední změnou anexu příloh, že je lze rozdělit na 3, 4, 12. Tady jsou ještě pochyby, protože Evropská iniciativa v rámci Štokholmské úmluvy Eh, přece se zdá být trošku omezená. A tady bych rád se dozvěděl ještě něco více od komise. Co se týče pozměňovacích návrhů, které chceme podat, za prvé se týkají posílení eh, ustanovení o výrobních procesech, které využívají POP, aby mohlo být lépe chráněno životní prostředí, mít lepší přístup k informacím ze strany veřejnosti a eventuálně kontaminovaná místa. Eh, Stockholmská umluva říká, že je třeba vyvíjet technologie pro dekontaminaci těchto míst. A eh, tak tady chci vidět, jaký je návrh komise. A pak tady máme další nařízení, kde komi, eh, týkající se rtuti, kde třeba, aby členské státy spolupracovaly a u aktů přenesené pravomoci je důležité, aby to všechno bylo neomezeně změněno za konzultace parlamentu každých pět let pod kontrolou kont- parlamentu a rady. Děkuji mnohokrát. A nyní za EKR pan Pěcha. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. A u této zprávy mohu být velmi stručný. Má frakce na to nahlíží pozitivně. Děkuji a blahopřeji zpravodajce, která vykonala skutečně dobrou práci. U pozměňovacího návrhu 2.4 se žádá větší koherentnost a vlastně tím to pozměňovacím návrhem byla taky dosažena, a což vedlo k lepšímu souladu s celým textem. A teď mám ještě dvě otázky. Za prvé, to už tady zaznělo, Eh, tento návrh nařízení eh, má posílenou pozici ECHA, která má dost být více vybavena personálem a dalšími možnosti, možnostmi kontroly tohoto nařízení POP. aby se e, všechno prostě mohlo přeskoumat, ale na to jsou potřeby finanční prostředky. Možná, že by nám komise mohla něco bližšího k tomu slyšet. E, tyto prostředky se najdou v rozpočtu a teď jdu trošku více do detailu. Za druhé, členské státy na to nahlížely kriticky, e, protože mezní hodnoty se zpřísňují. Také byl jmenován příklad Například v pozměňovacím návrhu 7 A tady máme určité eh, pochybnosti mezi Stockholmem nebo rozpor mezi Stockholmem a Ríčem. Možná, že se to nes zcela promyslelo a nebylo to dostatečně transparentní. Eh, jedná se tady tedy o mezní hodnoty a to samozřejmě bude mít přímý dopad na téma recyklace. Jak může komise přispět k větší transparentnosti na základě ještě stávajících obav? A teď na závěr těším se na konstruktivní spolupráci s dalšími frakcemi a, jak už jsem řekl, doufám, že s radou to budeme schopni uzavřít ještě v tomto legislativním období. Děkuji a nyní má slovo Jan Hojtema za ALD. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Dovolte, abych poděkoval paní zpravodajce, která vykonala výbornou práci a doufám, že budeme moci ji završit velmi brzy. Jak už se tady zmínili mý předřečníci, Domnívám se, že je velice důležité, že je do toho zapojena i ECHA. Ale mám jednu otázku, možná, že se můžu zeptat komise. Z nejrůznějších členských států slyším, že je někdy nejasné, jakým způsobem má postupo, jak se postupovat v případě nominace či jmenování někdy Eh, samozřejmě komise tady má vedoucí místo, ale někdy se vedoucí role, ale někdy se členské státy eh, ptají a pak ale se nic s tou jejich žádostí nedělá. Nebylo by taky dobré mít větší otevřenost a transparentnost a jasný postup těch POP v souvislosti se Stockholmskou umluvou. Děkuji mnohokrát a Mr. Eagles, you are bigger now. <laughs> so, excuse me. Omlouvám se, pravý pan předseda. Pan, pan Jalby má slovo. Děkuji, nejprve děkuji Julie za její práci a někdy detailní pozměňovací návrhy byly báječné, eh, ale jak jste také již řekla ve svém vysvětlení, je to v souladu s Stockholmskou umluvou a my víme, že v souvislosti s DBE, které tady již existuje celé roky, DE, RA, BDE, já si myslím, že to um, prostě už trvá dlouho, ale myslím si, že musíme víc z toho systému. Když recyklujeme, tak samozřejmě musíme zabezpečit, aby uh, byly dodrženy ty mezní hodnoty. Nejenom, abychom měli nové produkty, ale abychom měli i ty, které chceme ještě recyklovat. Děkuji mnohokrát paní zpravodajce, ale mám tady jeden velký komentář a otázku týkající se pozdního návrhu 12, protože Tady je další pozměňovací návrh, takže mojí první otázka také na komisi. Možná, že tedy na komisi, ale myslím si, že ještě důležitější je to, co dělá zpravodajka tady. Ona říká, že se to týká beta regulation a vy víte, že já vždycky, když to slyším, tak to čtu daleko obezřetněji. Oč teď žádáme je, aby ECHA se dívala na to, zda nějaká látka je POP či ne, ale aby to udělala, tak prostě veliký seznam ekonomických a chemických indikátorů musí být nejdřív ohodnocen. A já se nedomnívám, že pro identifikaci toho, zda nějaká látka je persistentní organicky zlečišťující, tak bychom to neměli dělat podle toho seznamu. Samozřejmě, když to bude identifikováno jako POP, tak pak je možné všechno to kontrolovat. Ale pro identifikaci POP nemusíte jít do sociálně hospodářských okolností a podmínek a všeho toho. A já si teď chci vyslechnout od komise, o čem to vůbec je. Jsou tady minimálně dvě stránky, kde se musíme dívat na technickou viditelnost, náklady a tak dále. My se přece snažíme identifikovat popy tady takže si nejsem zcela jist, zda tedy přístupnost, disponibilnost a tak dále by mělo patřit prostě k hodnocení. V mém hodnocení to, podle mého soudu, to není dobré nařízení. Takže chci, aby mi komise odpověděla na to, co si myslí prostě na to rozšíření eh, tohoto pozměňovacího návrhu, tímto pozměňovacím návrhem. Děkuji. A teď eh, paní Konečná. Děkuji, pane místo předsedo. Eh, vážené kolegyně, vážení kolegové, především mi dovolte poděkovat Jury za přípravu jejího textu a jednotlivých návrhů. Já osobně vítám samozřejmě předložení uvedeného návrhu nařízení, protože se jedná o nezbytný krok, který prostě nám umožní po procedurální stránce implementaci dalších závazků vycházejících z mezinárodních úmluv a tak dál. To, co jediné bych vyčetla, je, že ten text jsme tady měli mít už dávno. Prostě e, musíme spěchat, protože zaostáváme a není to vina Evropského parlamentu, že zaostáváme. Osobně považuji ten návrh za spíš procedurální a technický než politický a snad s ním tak nebudou větší problémy, abychom to vše stihli včas. Nicméně i tak vidím pár míst, na kterých je třeba ještě zapracovat. Za prvé, dle návrhu nařízení budou změny příloh nařízení přijímány prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci, což se mi teda úplně nelíbí a ještě bychom se asi o tom na schůzce stínových zpravodajů měli pobavit. Za druhé, zmocnění komise vydávat prováděcí akty mi přijde poměrně široké a budu trvat na co největším zapojení Evropského parlamentu do tohoto procesu, tak, aby jsme neměli pouze hlas poradní, ale mohli, mohli jsme návrh aktu minimálně odmítnout. Za třetí, nelíbí se mi výjimky pro použití chlorovaných parafinů s krátkým řetězcem. Nechápu je. Za čtvrté, Nutné je dle mého názoru také posílit vazbu mezi agendou chemických látek a agendou odpadů v souladu se sdělením Komise o provádění balíčku opatření týkajících se oběhového hospodářství. V současnosti se jako největší problém legislativy zda, zdá právě nedostatečná regulace POP v oblasti nakládání s odpady. Evropská unie v této oblasti nejde světu zrovna příkladem a příliš benevolentně nastavené limity pro odpady v příloze 4 a výjimky pro recyklaci bromovaných eh, léterů vedou ke kontaminaci materiálů používaných ve stavebnictví anebo výrobků z recyklovaného plastu, například i hraček pro děti, náčiní do kuchyně nebo obalů na potraviny. Aby se podařilo tyto toky toxických látek zastavit, je nutné zrušit recyklační výjimky a nastavit limity pro tyto látky v odpadech prostě přísněji. Současně není dobré trpět široké výjimky pro pokračující používání persistentních organických látek ve výrobcích, jak je bohužel uvedeno v navrhované zprávě. Dále také členské státy nedodržují povinné reportování o látkách typu dioxinu podle tzv. dioxin toolkitu, tak jak to vyžaduje Stockholmská úmluva. Většinou ohlašují jen emise těchto látek do ovzduší, případně do vody, ale řada států opomíjí hlášení o jejich množství v odpadech, přestože to Stockholmská umluva vyžaduje. V navrhovaném textu od komise se mi také, již tradič, mi také již tradičně chybí vymezení prostoru pro konzultaci změn nařízení s občanským sektorem, jak příznačné. A rozumné zapojení občanského sektoru je vždy prioritou, doufám, nejen naší frakce mé pozměňující návrhy tedy půjdou tímto směrem. Judy, samozřejmě se těším na další skvělou spolupráci a doufám že nám to jako vždy půjde od ruky. Thank you very much indeed. And now floor to the Commission, Mr. Helbig. Nyní má slovo komise, prosím. Děkuji. Děkuji, pane předsedo, přeji všem dobré odpoledne a děkuji také paní Gerling za návrh zprávy a za veškeré komentáře, které tu zazněly k tomuto návrhu a i k našemu návrhu. Jak již zdůraznila paní zpravodajka, nařízení o těchto látkách POP bylo Eh, tedy přijato v roce 2004 a navazuje na Štokholskou úmluvu, která také vstoupila v platnost v roce 2004. Tato úmluva je globální smlouvou v rámci OSN která se věnuje chemikálím, chemickým látkám, které mají celosvětový dopad, eh, persistentním organickým znečišťujícím látkám. Jsou to tedy, jak řekla paní zpravodajka, látky, které zůstávají v prostředí několik desetiletí, jsou vysoce toxické, pohybují se po celém světě a proto tedy ohrožují kohokoliv, kdo na této planetě žije. Jsou nebezpečné pro všechny živé organismy, eh, obecně pro všechny živočichy. A proto tedy proběhla jednání a definitivně byla přijata tato úmluva, tak abychom řešili tento problém, abychom tedy látky POP, persistentní organické znečišťující látky, řešili na celosvětové úrovni. Tady jsou tedy eh, veškeré závazky vyplývající ze Stockholmské úmluvy transponovány do evropské legislativy, legislativy tak, aby bylo zaručeno, že vlastně ta úmluva bude přijata. Tato revize, to přepracované znění, tedy eh, bylo motivováno tím, že bylo potřeba rozhodující, rozhodovací procesy sladit s Lisabonskou smlouvou, to je ten hlavní cíl a právě proto navrhujeme to, abychom, navr- abychom používali akty v přenesené pravomoci a prováděcí akty. Kromě toho jasně formulujeme roli agentury pro chemické látky ECHY, protože právě ECHA je hlavním eh, nástrojem, pokud jde o vědecké poznatky pro chemické látky a tato úmluva tedy vyžaduje dostupnost vědeckých poznatků to znamená, že jako prospěchu všech, pokud do toho bude agentura ECHA zahrnuta a pokud tady budeme dbát na synergické efekty v rámci Evropské unie. Kromě toho tedy navrhujeme ještě jednu věc a sice určité změny týkající se ustanovení o monitoringu a reportingu. Je to tedy v souladu s, legislat- s, le- s lepší legislativou a také s e, tím fitness checkem v oblasti monitoringu a reportingu. Jde o to, abychom zajistili lepší informace pro veřejnost v členských státech a abychom také zajistili, že budeme správně poskytovat informace e, na základě Stockholmské umluvy, že správně proběhne ten reporting. A kromě toho, že jsme aktualizovali některé informace, tak aby to bylo v souladu e, s nejnovějšími právními akty, jako je například REACH, nařízení REACH. Hlavním cílem tohoto nařízení je tedy to, abychom zavedli do, evropského, do evropské legislativy Stockholmskou úmluvu. Jejím hlavním cílem je tedy ochrana životního prostředí a e, lidí, lidského zdraví. To by, muselo, to by mělo být jasné každému, kdo se na ten návrh podívá. Paní zpravodajka e, z, zmínila absenci analýzy dopadů. My jsme neměli pocit, že by byla analýza dopadů potřeba, protože jsme v podstatě nezměnili eh, to nařízení. Nezměnili jsme ani jeho způsob fungování, ani eh, závazky, které z toho vyplývají pro členské státy a pro další zúčastněné strany. To znamená, že my jako komise jsme neměli za to, že by bylo potřeba provádět analýzu dopadů. Zazněly dotaz, tu některé dotazy, které se týkaly úlohy ECHY a rozpočtu. Z rozpočtového hlediska se domníváme, že náš návrh eh, zohledňuje eh, očekávanou práci agentury ECHA, máme s tím určité zkušenosti a víme, jaká práce by tedy měla eh, agentuře ECHA v budoucnosti připadat. Jde o to, že tady je možno podepsat i smlouvy s externími dodavateli, kteří by nám Eh, nebo do, dosud to bylo tak, že jsme tedy eh, uzavírali smlouvy externími dodavateli, aby nám poskytli nějaké vědecké poznatky a nyní to tedy bude dělat agentura ECHA, tak to je to v tom rozpočtu zohledněno. A nyní se pojďme podívat na některé z těch konkrétnějších dotazů, které tu zazněly. Za prvé, socioekonomické úvahy a dlouhý seznam kritérií v příloze 12 návrhu zprávy, kterou tady představila paní zpravodajka. Jak je zřejmé z našeho návrhu, my jsme tady takovýto seznam nenavrhovali. Tento seznam v podstatě obsahuje informace, které jsou potřeba zahrnout do té složky, eh, kterou by tady ECHA měla připravit, tak aby, se, aby byla nápomocná procesu nominace nových pop. Musím říci, že z úmluvy ani z nařízení tedy eh, nevyplývá žádný, žádný požadavek nominovat po, nové eh, pop. Eh, je to na stranách úmluvy, nicméně strany úmluvy by samozřejmě mohly investovat eh, úsilí do identifikace nových kandidátů na látky POP, protože to by vylepšilo, zrychlilo celý ten proces, tak jak je to zakotveno v umluvě. Ten proces tady počítá s tím, že se bude dělat revize. Tu revizi provede takzvaný provizní výbor, eh, ve kterém bude zastoupeno 31 expertů, které vyšlou strany úmluvy a tyto experti tedy budou revidovat návrhy, které předloží jednotlivé strany úmluvy. A návrh, který předloží strany, by měl být doprovázen tou takzvanou složkou a ta složka by měla obsahovat informace v souladu s přílohou D úmluvy. Eh, jsou to takzvaná kritéria screeningu a tato kritéria eh, tedy slouží k tomu, aby se jasně identifikovalo, jestli dotyčná chemická látka splňuje kritéria na eh, to, aby byla prohlášena za látku POP, za persistentní organickou znečišťující látku. Identifikace těchto látek POP neřeší socioekonomické záležitosti. Identifikace popů probíhá na základě vědeckých kritérií a na základě kritérií a tato kritéria se týká čistě eh, vlastností této chemických látek a eh, je tedy Eh, prověřováno, jestli dotyčná látka splňuje určité vlastnosti, které jsou tedy stanoveny Stockholmskou úmluvou. Je potřeba tedy dodat určité informace, které následně tedy ten revizní výbor pro POP eh, prověří nebo analyzuje. A následně, eh, pokud ten výbor dospěje k závěru, že dotyčná chemická látka splňuje kritéria pro POP, tak se to dostává do další fáze takzvaného riziko, eh, rizikového profilu. Tady jsou na globální úrovni tedy se sbírány veškeré informace o této chemické látce a veškerá rizika, která jsou s ní spjata, která jsou spjata s užíváním této látky na Eh, v celosvětovém měřítku. To znamená, že jsou do toho zapojeny všechny strany eh, úmluvy a jsou eh, sezbírány informace o rizicích této látky. Následně tedy probíhá hodnocení rizika, což je další krok a tady se tedy zabýváme různými detaily a Až v této fázi tedy prověřujeme socioekonomické aspekty. Toto je to pravé místo, kde tedy můžeme vzít potaz i socioekonomické aspekty a kde je tedy můžeme do toho procesu začlenit. To znamená ne v té fázi nominace. E, tam se opíráme čistě o vědecké poznatky. Další otázka. Ta se týkala toho, zda členské státy také mohou předkládat návrhy. Ano, mohou. A v tuto chvíli je to tak, že už v podstatě existují velmi solidní postupy, na tomto poli. My se tedy snažíme se členskými státy eh, spolupracovat. Máme schůzku eh, příslušných orgánů pro POP a eh, rozesíláme návrhy složek, tak aby je členské státy mohly komentovat. A již v tuto chvíli je to tak, že do určité míry je do toho zapojena i Evropská agentura pro chemické látky ECHAP, zatím pouze omezeně, protože tedy nemáme eh, nebo nemá příslušnou kompetenci, ale zároveň je tu tedy eh, výbor eh, v rámci REACHE, který pracuje na základě podobných kritérií. To znamená, že, již v Unii, že v tuto chvíli již v Evropské unii fungují do, dobře příslušné postupy a nemyslím si, že by bylo potřeba v tom nařízení stanovovat nějaký další postup. A právě proto jsme ten proces nominace do našeho návrhu nezahrnuli. A nyní mi dovolte, pane předsedo, abych se vyjádřil k poslednímu bodu, eh, který někteří kolegové zmínili, Jde o de, látku deka BDE. My jsme tedy v roce 2010 rozhodli o tom, že tyto látky eh, budou tedy zahrnuty a toto rozhodnutí bylo přijato na mezinárodní úrovni a zahrnuje také výjimku pro recyklaci výrobků, které obsahují tyto chemické látky, tak aby bylo možno do určité míry recyklovat. Tato výjimka o recyklování je také zohledněna v příloze nařízení o látkách POP. Tady jsou tedy vyjmenovány tyto látky BDE e, a Eh, to zařazení eh, DKBDE proběhlo v roce 2017 na poslední konferenci strana, proto to tady není v našem návrhu ještě zahrnuto. V důsledku toho eh, časového postupu. Toto rozhodnutí, tedy, které bylo přijato na mezinárodní úrovni v rámci umluvu, tady není, neobsahuje výjimku pro recyklaci týkající se DKBDE v, v REACHu je tedy omezení pro uh, užití DKBDE a toto uh, ustanovení také neobsahuje výjimku pro recyklaci. To znamená, že ten text je uh, ten text, který je v návrhu zprávy Tady se týká výjimky pro recyklace, recyklaci, která v tuto chvíli neexistuje ani v rámci umluvy, ani v rámci líče. Návrh textu paní zpravodajky tedy požaduje, abychom ten text navrhli. Je pravda, že my jsme navrhli eh, te- eh, text paní zpravodajce, protože eh, jsme měli něco předložit a ten text se tedy snaží se sezbírat dostupné dostupná data, která k tomu jsou, to znamená rozhodnutí konference stran a také mandát, který komise dostala od rady, tak abychom vyjednávali na konferenci stran, protože, jak víte, na každé konferenci stran, pokud jde o rozhodování, o za listování nebo zařazení, tak komise potřebuje mít mandát rady a na základě to, tohoto mandátu vyjednává jménem Evropské unie. To znamená, že my jsme se snažili sladit právě tyto tři prvky a to je předmětem toho návrhu, který se týká zalistování DKBD. EEE. Velmi děkuji za to e, detailní vysvětlení. Kež by komise vždycky takto detailně odpovídala. Chcete k tomu něco dodat? Ano, já se trošku mm, vrátím. Opravdu toto vysvětlení sice bylo velice podrobné, ale ne dostatečně podrobné, protože stále ještě zůstává několik otazníků. Já navrhuji abychom se na to podívali se stínovými zpravodaji a společně i s komisí, až eh, budeme mít eh, eh, jednání, protože je to poměrně technické, ale zároveň je to důležité. Myslím si, že na takovém foru bychom se měli ehm, věnovat i tématu jménové přílohy. Já si myslím, že ta příloha opravdu je jakýmsi tím případem, základem eh, lepší právní úpravy, protože to navazuje na nařízení REACH a na tu bazilejskou umluvu. Ještě co se týče finančních zdrojů, komise eh, neodpověděla na otázku pana Pěka, když o tom hovořím s generálním ředitelem ECHY, tak v rozpočtu teď existuje nějaká položka nebo nebo minimálně to tam, byl tam nějaký návrh na určité finance. Oni jsou, nebo ten ředitel eh, je s tou částkou spokojen, čili já to nějak nespochybňuju. Takže bych jenom chtěla ubezpečit pana Pitykana, jak je to s těmi financemi. A myslím si, že pan Paolucci hovořil ještě, jak je to s těmi ostatními stranami Stockholmské umluvy. O tom jsme ještě příliš nepřemýšleli, takže také na tom můžeme hovořit se stínovými zpravodaji. Já jsem k tomu stavím naprosto otevřeně, určitě o tom můžeme hovořit. Zorganizuji tu příští, vlastně tu první schůzku stínových zpravodajů a těším se na diskuse. Děkuji. 27. června v 11 hodin je poslední možnost předložit pozměňovací návrhy. Na Envy se bude hlasovat 10. října. Ehm, a pak eh, na plenárku mám zde ve svých poznámkách asi některé chyby. A teď už se můžeme podívat na bod 21. Jedná se o přístavní zařízení pro příjem lodního odpadu a tentokrát žádné chyby neučiním a pan Egaut bude mluvčí nebo promluví jako první, protože je zpravodajem a tím tomu dávám slovo. Děkuji, pane předsedo. Já jsem zrovna chtěla říct si to samé, protože teď už určitě víte, jak eh, to všechno jde, jaký je ten pořádek. Děkuji za slovo. Jedná se o stanovisko pro výbor TRAN jsem velice rád, že je zde i zpravodaj nebo zpravodajka Tranu, zpravodajka stranu. Takže mm, děkuji vám. Vy jste vlastně i jako stínová zpravodajka a zároveň mm, hmm, Tranu. Takže jsem zvědavý, jak to všechno skloubíte. Máme zde tu novou strategii o plastech Evropské komise. A pak jsou zde ještě další legislativy, to znamená, je zde mm, e, návrh, který se týká využívání jednorázových e, plastových věcí. A ta druhá strategie se týká odpadu v mořích. To je velice důležité, protože se musíme uvědomit, že většina odpadu v mořích vychází většinou z pevniny, ale jedna třetina odpadu v moři se mm, vzniká přímo na moři. Problémem je to, že neexistují žádné pobítky, spíše jsou zde naopak různé překážky e, pro lodě, a které zabraňují e, tomu, aby lodě přivážely odpad, který vyprodukují na pevninu. Protože když ho ty lodě dovezou na pevninu, tak za to musíte platit poplatky ty poplatky jsou spíše malé, ale čím více odpadu přivezete, tím větší poplatky platíte. Takže příliš není úplně um, jaksi pozbudivé nebo nějak, zde není žádná pobítka takto se chovat. Ale komise zde nabízí nový systém, který nazývá systém bez zvláštního poplatku. E, bude to Myslím si, že tento návrh vítáme. Je to velice důležitá změna celého systému, protože to umožní každé lodi, ehm, aby věděla, že nebude za ten odpad, který přiveze do přístavu, platit poplatky. Mm, já jako zpravodaj se samozřejmě pokusím některé věci zlepšit, říkám tomu zlepšit, protože jinak bych to nedělal. Takže například je zde ta myšlenka ekologických lodí. To znamená, pokud prokážete, že na svém plavidle se chováte ekologicky ohledně odpadů, tak pak třeba můžete získat nárok na snížený poplatek. Co znamená, to má být další pobídka tomu, aby plavidla se začala chodit, eh, aby se plavidla začala chovat jako ekologická plavidla v oblasti odpadů. Pak jsou zde ještě určitá opatření, která se týkají eh, rybolovných eh, nástrojů, lovných zařízení. Na eh, rybářských lodích dochází totiž k tomu, že velice často jsou um, zde v moři jsou jaksi ztracené um, rybářské sítě nebo uh, lovná zařízení někdy přímo sami jsou vlastně odpadem, ale někdy třeba i e, mohou poškodit lodě, čili to také je do určité míry problém. Já jako zpravodaj navrhuji e, zlepšení situace chci, abychom eh, zde měli takový určitý systém zálohování a zpětného odběru. To znamená, že když si chcete koupit nové lovné zařízení, tak budete vědět, že na konci životního cyklu můžete to lovné zařízení opět donést zpátky do toho přístavu což tedy by mělo vést k tomu, že ty staré nebo ty poškozené sítě nebudou končit eh, v mořích, což má ekonomické i environmentální negativní dopady. Myslím si, že obecně mohu říct jako zpravodaj, že jsem v zásadě spokojen s návrhem komise. Jak už jsem říkal, snažím se některé aspekty posílit. Zároveň se chci snažit aby odhazování odpadů do moře se stalo trestným činem, protože zde máme sice Mezinárodní umluvu o zabrání znečišťování z lodí Marpol, ale není to ještě zcela prováděno v Evropské unii. Eh, a také chci ještě položit komisi otázku, protože oni se rozhodli, že do té eh, směrnice nebudou zařazené těžební pložiny na moři. Myslím si, že by bylo dobré eh, zopakovat i zde v, na výboru, že by, sam, že by zde měly být i, že by do toho návrhu měly být zahrnuty právě i těžební plošiny na moři, takže bych se vás chtěl eh, na to zeptat, nebo chtěl bych se zeptat komise, jak zaručit, aby i tyto těžební plošiny na moři byly do toho, do těch podmínek zahrnuty. Velice rád se vyslechnu názory stínových zpravodajů aby nakonec jsme vypracovali kvalitní, sprav, kvalitní stanovisko, které pomůže paní zpravodajce, aby připravila dobrou zprávu, protože ještě budeme muset bojovat také s radou, protože rada již schválila svůj obecný postoj. A mám pocit, že my jako Evropský parlament bychom měli být velice silní v kramflecích, než tam přejdeme. Děkuji mnohokrát. A ne teď pan Gambus. Děkuji mnohokrát. Nejprve chci velice poděkovat eh, panu Eichhoutovi za jeho práci eh, v tomto stanovisku. Návrh směrnice eh, patří do strategie Evropské unie boj proti zbytkům plastů, specificky Eh, takových plastů, které končí v moři, jak už vysvětlil Eichhau, také taky ty přísty, rybářské síti a tak dále. To, co způsobuje škody, kterým se potom říká ghost fishing. V Katalánsku eh, jedna z oblastí, jeden eh, z druhů ptáků, který jsou nejvíce, pardon, jedna z oblastí, které jsou nejvíce postiženy, je přírodně chráněná oblast, kde se narušuje biosféra. Tady dochází periodicky ke eh, osvětovým kampaním a také k tomu, aby eh, společnost a eh, občanská čistila pláže díky různých iniciativám, ke, které také, ke kterým docházelo v Bara i v jiných částech Španělska. Ale my jako legislativci musíme pracovat takovým způsobem, aby tyto kampaně byly co možná mm, ne, e, co možná zbytečné, aby prostě už nemuseli být prováděny, abychom se zasadili o to, aby prostě ty pláže zůstávaly čisté, aby nedocházelo k poškozování lodí. E, co se týče e, také toho návrhu o zahrnutí do toho těžebních plošin, Zatím mi není jasné, jaký skutečný dopad mají tyto těžební plošiny na zbytky, na odpady v moři. Stejně tak jako ta otázka ne zahrnout těžební plošiny pro plyn. A proto si myslím, že by bylo důležité, aby nám komise dala hodnocení dopadu, abychom viděli, jaký dopad to může mít na vědu a také na náklady a v tomto smyslu předložíme také pozměňovací návrhy. Eh, co se týče způsobu rybolovu, eh, tady bych rád upozornil na některé již existující programy, které jsou závazné jak pro rybáře, tak pro další společnosti týkající se recyklovaného materiálu, které by mohly být také velice významné. A domnívám se, že tomuto aspektu bychom měli věnovat větší pozornost, ale dát mu větší flexibilitu pro každý přístav. Jinak dovolte, abych ještě jednou poděkoval mm, panu zpravodaji za jeho návrh a jsem přesvědčen o tom, tom, že eh, vykonáme dobrou práci mm, eh, na pozměňovacích návrzích. Děkuji. Děkuji mnohokrát. A teď pan Volken za SAD. Děkuji mnohokrát. Dovolte, abych i já nejprve poděkoval panu zpravodaji za eh, jeho velice dobrý návrh pro naše stanovisko. Já se domnívám, že nám všem musí být jasno, že nastala doba, kdy je třeba konečně drasticky a především také trvale snižovat a směrnice je proto významným stavebním prvkem. Nedávno jsem slyšel zprávu, že dokonce i v Antarktidě je tolik, v Antarktidě je tolik mikroplastu, že dokonce výzkumníci jsou naprosto překvapeni, že dokonce i tam se nacházejí prostě tisíce částeček tohoto odpadu a proto je nejvyšší čas, abychom s tím něco udělali. Je důležité, abychom si stanovili ctižádostivé cíle a je dobré a správné, abychom jako výbor mm, mohli spolu hovořit, že gezíne do této zprávy a mělo by to být také samozřejmé. Jaká jsou opatření, která potřebujeme pro dosažení ctižádostivých cílů? Domnívám se, že co se týče poplatku a její struktury je důležité, aby tady docházelo ke 100% paušálům. Tady naprosto souhlasím s panem navrhovatelem, protože když lodi musí platit odpad podle váhy, tak nemají žádný podmět, aby tento odpad eh, odevzdávali. A eh, proto je třeba, abychom se ještě tak trochu možná i pohádali s výborem TRAN. Mm, a také mě těší, že pojem odpadu byl rozšířen. To, co se nemůže stát, abychom prostě zaváděli čištění splodin z lodí a potom ty filtry prostě eh, omývali v mořské vodě. Eh, tomu se také musíme věnovat a rovněž si myslím, že je správný přístup, aby eh, rybáři, kteří sbírají odpad v mořích, ho také mohli odevzdat a abychom proto vytvářeli předpoklady, aby eh, k tomu mohlo hm, docházet s poměrně malým úsilím. Máme takové projekty v Dolním Sasku, to se jmenuje Fishing for Litter a to má velice dobré výsledky. Jeden specifický příklad bych tady chtěl uvést, protože eh, už to bylo tématem při POP, a to je parafín. Parafín je vosk, který se používá v medicíně Eh, který se používá i jinde a tento parafín zatím může mimo tu zenu 12 mil být jaksi vymýván v moři, ale potom se to dostane zase na pobřeží, například u Severního moře a pak je to veliký problém pro mořské ptáky a samozřejmě je to i turistický problém. IMO nedávno právě rozhodla o přísnějších pravidlech, aby k tomu už nedocházelo a Eh, ty nádrže, ve kterých se parafín transportuje, musí být tedy řádně myty, ale ne v moři. A nevím, ale zda to stačí. Já jsem rád, že je to komise. Já už v březnu jsem k parafínu položil otázku, a zatím jsem na ní nedostal vůbec žádnou odpověď. A to je tedy už déle než 6 týdnů, a to, co už jaksi prošla lhůta a já bych velice ráda, aby tady i komise e, odpovídala rychleji na naše otázky. A ptám se skutečně, zda je dostatečné abychom zabránili tvorbě takových těch mm, klubek eh, či kusů parafínu, stačí to, co komise předložila. Jinak jsem poměrně spokojen s návrhem zprávy, tedy i s návrhem komise, i s návrhem pana zpravodaje. A doufám eh, v dobrou spolupráci a také na odpověď na otázku, co budeme dělat s tím parafínem. Meissner. Yeah, thank you very much. As uh, our uh, envy rapporteur already stated, I am today two persons in one. Takže já tady zastupuji dvě osoby v jedné. Nejprve hovořím za, mého stínovou, za mou stínovou zpravodajku, eh, která chce poděkovat panu zpravodaji vám a chci poděkovat, ten čtu, chci poděkovat našemu panu zpravodaji za to, že navrhuje rozšířit eh, tuto působnost a zavést eh, poměrně přísnější znění. Nejdůležitější záležitostí spíše otazníkem se týkají ustanovení týkající se EPR pro rybolov. No, ono, v teorii se trošku divím, zda technicky je to dost odborné za začlenění tohoto opatření a možná, že by komise mohla objasnit tuto otázku. Další otázka se týká průměrných nákladů, to, o čem se eh, u odpadu, eh, který se vypouští do moře a kdo by měl ne za to náklady. My se snažíme eh, samozřejmě abychom získali nové zdroje příjmů pro členské státy, ale to by nemělo zase ty věci přehnaně komplikovat. Těším se na spolupráci se stínovými zpravodaji. To byla tedy část naší zpravodajky a teď budu hovořit já za sebe jakožto zpravodajka v Trano. Já si myslím, že všem se takřka, takřka všem se líbí návrh, komise, myslím, že se ubírá správným směrem a musím připustit, myslím si, že každý body, kdo tu je, tak ví, že já jsem eh, prostě byla propagátorkou v mé skupině, stejně tak jako kolegové, která se zaobírala právě problematikou plastů v oceánech. Měli jsme, a také jsem byla členkou delegace, a několik dnů jsme mohli skutečně eh, vidět, jaká je problematika tohoto odpadu přímo na místě. A já si myslím, že každý souhlasí s tím, že je třeba odstraňovat ten odpad v moři ale my nemůžeme vyřešit úplně všechno. Ale když se podíváme na to, co je v tomto návrhu směrnice obsaženo, domnívám se, že se soustředíme na několik aspektů, o kterých se již zmínili mý kolegové, například co se týče těch sítí a tak dále. Tady by mělo docházet také eh, k, k sankcím a zajímalo by mě, co o tom komise co si o tom komise myslí a co hodlá předložit. Jak už tady zaznělo, prostě rybářské sítě způsobují velké škody jak na ekosystémech, tak přímo prostě i, jednot, i lodím. A obecně bych chtěla být stižádostivě pro snižování odpadu z lodí, abychom měli jaksi lepší výsledky. Tady já si myslím, že bychom měli přemýšlet o tom, jak motivovat vlastníky lodí, aby snižovali odpad na lodích. Těším se na diskusi s mými kolegy jak na výboru TRAN, tak samozřejmě u vás. Jsem se, já tady nejsem stínovou zpravodajkou, ale jistě se můžeme setkávat i jinak. Pro mě je to nesmírně důležité. Já vím, eh, znám Marpol a ekologická ochrana je samozřejmě pro to důležitá, ale myslíme si, že z evropské strany to nevyřešíme, musíme eh, prostě tady se zapojit do mezinárodního úsilí a návrh komise jde tak trochu dále, domnívám se, když se začlenují například kalné vody, rozbouřené vody, a Ehm, myslím si, že bychom měli být stejně ctižádostiví jako v našich předpisech týkající se odpadů. Máme tady prostě rozpor trošku mezi návrhem komise a mezinárodním eh, legislativou. Tady se říká, no pojďte změnit Marbo, ale tak jednoduché to není. Já jsem si jistá, že eh, výbor Trany Envy se budou snažit mm, eh, podnítit komisi, aby ta podnítila eh, vlastníky lodí, aby hledali také oni lepší řešení. Myslím si, že to je to hlavní, co bych tady chtěla říct. A co se týká stoprocentních nepřímých poplatků, to bude jistě téma pro TRAN. Pro mě na jedné straně je naprosto logické postupovat tímto způsobem, ale na druhé straně stále ještě nemohu říci, jak Eh, by se to mělo prostě eventuálně redukovat, poměřovat podle mezních hodnot či podle váhy stanovovat. Hmm, takže eh, Samozřejmě zatím ještě nejsem schopna odpovědět na všechny tyto otázky. Myslím si, že je to poměrně zajímavé téma a zcela Jistě se ubíráme správným směrem a pojmeme to správně. Jistě to přispěje k čistotě oceánu, moří a přístavu této, co chceme. Takže děkuji panu zpravodaji, novým zpravodajům. Těším se na spolupráci s každým. Děkuji. A nakonec paní Bonafe jako poslední. Děkuji za slovo, pane předsedo. Co se týče tohoto balíčku o oběhovém hospodářství, vidíme, jak je důležité dobré nakládání s odpady pro životní prostředí, ale i proto, abychom podpořili ekonomický růst. Odpad, který vzniká na lodích, e, není žádnou výjimkou. Naopak je to ještě horší. Samozřejmě, mm, pokud se lodě chovají nezodpovědně, tak poškozují morské prostředí, ohrožují morskou faunu i floru. Takže je to za prvé je velice důležité, aby přístavná zařízení měla všechny potřebné struktury, také musí být, ty lodě musí splňovat podmínky těch takzvaných ekologických plavidel. Nejde zavádět systémy, které budou odrazovat od ehm, dobrého chování. Například tam dávat nějaké vysoké poplatky. Navíc eh, rybáři při svém lovu pasivně vyloví vlastně kromě ryb i všechno ostatní, co je v tom moři, vyloví pasivně odpad. Ale neměli by být to potrestáni. Chtěla bych zmínit jeden eh, experimentální projekt, eh, který se nazývá eh, Čisté souostroví. Trvalo to asi dva měsíce. Bylo nazbíráno 650 kg odpadu a ten odpad se sbíraly rybářské lodě. Tyto rybářské lodě měly dvě možnosti. Buď ten odpad, který pasivně vyloví během běžného rybolovu, odvezou do přístavu, anebo ho vyhodí na moři. Je tedy důležité, abychom hledali různé alternativní zdroje financování pro to zpracování. E, příloha 4 by byla takovou dobrou, e, dobrým základem, ale nemyslím si, že rybáři by měli být Mm, jak se trestáni tím, že budou muset platit ty poplatky, když za to, že vlastně vyloví odpad a přivezou ho do toho přístavu. Mm, musíme usilovat o to, aby to bylo udržitelné ze všech stran. Děkuji a nyní za komisi paní Kručinská. Děkuji za slovo, pane předsedo. Dobré odpoledne všem. Nejprve bych chtěla poděkovat za všechna pozitivní slova, která zazněla o tomto návrhu a také děkuji celému výboru Envy za to, že se věnuje tomuto tématu. Je to legislativní návrh, který sice spadá do dopravy, ale má velice silný ekologický rozměr, sleduje environmentální cíle, chci sni- chce snížit nebo s, omezit vypouštění odpadu z lodí a také se věnuje těm různým poplatkům za odpad. Mm, nejprve bych chtěla odkázat na zprávu, nebo nejprve bych se chtěla vrátit přímo k té zprávě, ještě když odpovím na vaše dotazy. Jak už jsem říkala ve výboru TRAN, myslím si, že je hezké vidět obecnou podporu a to, že chápete principy, mm, to znamená zejména ten systém bez zvláštního poplatku, systém no special fee. Opravdu potřebujeme nějakou pobítku. Nestačí pouze říkat lodím, že ten odpad by neměl být vypouštěn na, mo- na, na moři. Je důležité mít nějakou efektivní pobídku. Mm, to znamená, mm, jednak je zde ta pobídka No Special Fee System, systém bez zvláštního poplatku a zároveň voláme potom, aby přístavy měly dostatečná přístavní zařízení pro příjem lodního odpadu, kam by ten odpad mohl být zavezen. Víme, že to je trošku mm, ještě mm, problematické, ale také brzo bude e, existovat systém, který umožní e, přístavům zlepšit e, ta přístavní zařízení pro příjem lodního odpadu. V tomto kontextu chci ještě říci, že zde často hovořili o mezinárodním rámci, o umluvě Marpol. Umluva Marpol ale bojuje pouze s vypouštěním odpadů na mořích, kdežto my dokonce chceme ještě podpořit to, aby lodě vozily ten eh, odpad eh, na pevninu do těch eh, zařízení. Mm, my nedokážeme úplně kontrolovat to, k čemu dochází na volném moři nebo někde uprostřed oceánu. A jak už bylo řečeno, jak se říkala sama, mm, jak říkal zpravodaj, nechceme, mm, respektive je možné trestat lidi, které by se chovali takto nezodpovědně. Také mm, vítáme i to, že se zde navrhuje aby to, aby se to stalo trestným činem a aby se pozměnila i příslušná sou, eh, relevantní legislativa, která by umožnila opravdu uvalit tresty na lodě, které znečišťují moře. Vždycky se vynoří mnoho otázek, když hovoříme o rybářských plavidlech. Za prvé, za, mm, začlenění rybářských plavidel do toho systému nepřímá e, ehm, poplatky opět to přináší určitou pobítku. Jde o to, aby rybáři zkrátka přivezli všechno, co vyloví, ať už to jsou ryby nebo odpad, a aby za to nebyli nějak penalizováni rybáři by neměli platit poplatky za to, že přivezou odpad do přístavu. Zároveň musíme brát v úvahu ještě všechny další finanční nástroje nebo všechny další věci. Pak jsou zde třeba také systém EPR, rozšířená odpovědnost výrobců, nebo financování, které je v rámci Evropského rybářského a námořního fondu, takže to jsou ještě další věci, na které se můžeme podívat možná ještě více, abychom zaručili, že zde budou nějaké další alternativní systémy financování, které by nahradily to, že je zapotřebí mm, zaplatit za ten odpad nebo že to sebou nese náklady, to zpracování odpadu. A také mm, je zapotřebí, nebo vítáme tu změnu přílohy 4 hovoří se o koncepci ekologické plavidlo, green ship. To bychom určitě rádi rozpracovali, nicméně to je koncept, který mm, vyžaduje určitou obezřetnost. Aby to fungovalo, tak to musí být opravdu komplexní. Mělo by to obsahovat i třeba jiné druhy odpadu, než pouze jen odpad, který je v současnosti v příloze 5 v seznamu. To znamená, my bychom chtěli nějaký prováděcí akt, abychom to velice pečlivě ošetřili. Ať už bude ten koncept ekologického plavidla vypadat jakkoliv, mělo by to fungovat a mělo by to pomoci, mělo by to, mělo by to být nějaký systém, který bude motivovat lidi, aby usilovali o ten statut ekologického plavidla. Další věc. Ehm, jednu otázku budu muset ještě ověřit. Ehm, tu, pardon, tu otázku ohledně parafínu. Ptali jste se, jaký vliv můžeme mít jako Evropská unie na změny v úmluvě Marpol, ale my doufáme, že v říjnu eh, právě tam eh, bude návrh ohledně odpadu v mořích a my bychom chtěli hovořit o návrhu zakázat eh, vymývání toho parafinu. Mm, jednání jsou dlouhá, náročná, ale probíhají i v tomto smyslu. Pokud chceme nějaký efektivní nástroj, který bude chránit mořské prostředí, Musíme to učinit eh, prostřednictvím mezinárodních umluv, protože jinak tam nikdy nebude kontrola na všech stranách. Můžeme kontrolovat, jak to vypadá v přístavech, také je tam určitý donucovací systém, ale pokud tam nebude silný mezinárodní rámec, tak eh, to nebude mít takové účinky, jaké bychom chtěli. To znamená, ten účinek, který, ten kýžený účinek jsou čistá moře a oceány. Myslím si, že je to z mé strany vše. Ne, ne, ne, ještě ty těžební plošiny na moři. Děkuji za připomenutí. To je také velice svízelné. Důvodem je to, že v umluvě Marpol jsou těžební plošiny na moři v kategorii druhu lodí. My bychom chtěli, aby se v této směrnici mm, ošetřil i odpad z těch těžebních plošin na moři, ale jsou tam určité právní otázníky. Mm, proběhly diskuse a nyní ověřujeme, zda je možné ty právní otázky nějak vyřešit. Problémem je třeba to, že jakmile Mm, schromáždíte ten odpad z té těžební pložiny na moře a někam ho vezete, tak už je to vlastně jiná kategorie odpadu. Je to nějaký e, přepravovaný odpad. A to mm, odpad přepravovaný lodí. Takže to se ještě musí dořešit, ale děkuji vám všem za spolupráci nejenom výboru Envy, ale také výboru TRAN a výboru PECH za všechny vaše komentáře, které se týkaly tohoto, této směrnice. Já doufám, že pan Eichhout tedy k tomu nechce nic dodat. Ano, chcete k tomu něco dodat? Dobře, máme 45 minut. To můžu, mohu dobře využít. Ne, slibuji, že budu stručný. Za prvé mi dovolte, abych poděkoval všem stínovým stavodajům a také uh, dalším za komentáře. Dovolte mi pár bodů k tomu, co zaznělo za prvé. Ty plovoucí platformy, jestli jsou pevné nebo plovoucí, tak my se musíme vrátit tedy k právní analýze komise. My už jsme o tom hovořili, protože určitě chceme zajistit, že to tedy bude z právního hlediska správné. Pojď, musíme tedy nejprve zaručit, že eh, tam, kde to bude potřeba, se ten návrh vylepší. Pokud jde o ty zelené lodě, tak se tedy těším na spolupráci s komisí, protože já si myslím, že je důležité, abychom ten koncept tady formulovali přesněji, protože je to také pobídka pro celá řad, celou řadu lidí, kteří pracují na lodích, aby zlepšili svoje nakládání s odpadem. A ono to také může být dalším, po, další motivací pro to, aby byly nižší ty poplatky. To znamená, že nestačí říci, že to uděláme prováděcím aktem. Pasivní ry- rybolov, o tom tedy povedeme e, důležitou diskuzi, tolik na adresu paní Bonafé pro nás je největším problémem to, že pokud nebudeme tuto otázku řešit konkrétně, tak pasivní rybolov tedy eh, povede k vyšším nákladům a v podstatě nebude eh, důvod vykládat na pevnině to, co jste ulovili pasivně. Eh, já tedy chápu, že Komise říká, že se musíme nejprve zamyslet nad tím, jestli je to ten správný způsob. Musíme se tedy na to zaměřit, podívat se na to, ale já si myslím, že je důležité, abychom o tom něco dodali, protože jinak pouze eh, zvýšíme ty obecné poplatky. Děkuji také komisi za to, že podpořila to, co děláme eh, v otázce těch trestných činů. Eh, doufejme, že tedy komise bude chápat naše pozměňovací návrhy jako pozitivní pomoc eh, nebo jako pomoc k tomu, eh, co dělá. A další věc je pravda, že pokud, že když jsme tedy dělali ty pozměňovací návrhy, tak to bylo před tím návrhem o plast tech na jedno použití. Nyní tady ten návrh je, pouze chceme, aby to bylo nějak zohledněno a právě proto jsme to tady do toho zahrnuli. Z našeho hlediska eh, je eh, jedno, kde to bude. Eh, pro nás je důležité, aby to bylo vůbec někde. Jestli to bude tedy v návrhu komise o plastech na jedno použití, tak už to nemusí být tady, ale právě proto jsme to tam zahrnuli. A Možná, že to tedy napomohlo tomu, že to komise tedy vtělila do toho návrhu o plastech na jedno, jedno použití, kdo ví. Já si myslím, že to bylo velmi stručné, stručnější jsem být nemohl, pane předsedo. Děkuji vám za slovo a těším se na další spolupráce, protože e, stihneme ještě druhý poločas. Dobře, takže to je jistě jako všeobecné radosti a spokojenosti. 28. června tohoto roku vyprší lhuta pro předložení eh, pozměňovacích návrhů. 30. Eh, září se bude hlasovat v Envy, 9. října v eh, TRAN a doufejme, že na plenárním zasedání se bude hlasovat v druhé polovině října. Děkuji. Domnívám se, že jsme tady vyčerpali dnešní program a přeji vám pěkný zbytek dnešního skvělého dne.